Děkuji, paní předsedkyně. Cení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu je mi nesmírným potěšením tu dnes být a bavit se o prvním pracovním programu komise pod předsednictvím Ursula von der Leyen. Včera jsme ho schválili. Tento pracovní program na rok 2020 je důležitý ze dvou důvodů, protože nejen, že to bude základ naší práce pro první rok nového mandátu, ale také proto, že se jim stanoví celková vize pro příštích pět let a dál. Například největší výzva naší generace ekologická a digitální transformace, která bude mít dopad na všechny aspekty naší společnosti a na všechny z nás. A tím samozřejmě také bylo zahájeno to zvláštní partnerství s Evropským parlamentem a to je důležité institučně a politicky, je mi to velice blízké. Přijetí tohoto pracovního programu bylo společným procesem příspěvek Evropského parlamentu, váš příspěvek v každé fázi byl zohledněn a již nyní to přispělo k definování politických směrů a pokynů, které nyní se promítají do praxe a do činnosti. Měl jsem příležitost probírat s vámi různé politické priority v mnoha různých formátech. Klíčovým krokem tohoto procesu bylo setkání s předsedy výborů, místo předsedy eh, Evropské komise a to umožnilo hloubkovou diskuzi našich priorit a já si cením toho tevřelé a konstruktivní atmosféry v průběhu těchto debat konference předsedů a jejich diskuze s předsedkyní von der Leyen přispělo k dotažení našeho programu v úterý předtím, než jsme ho přijali. Takže toto mimořádné partnerství, um, spojenectví bude pokračovat po celou dobu a bude muset, budeme jim muset vlastně tímto novým přístupem uh, překrýt, přemostit celé období a takže já se teď obrátím k prvnímu bodu, což je obsah našeho pracovního programu. Máme naplánovaných 43 politických cílů, čili balíčků, z nich 28 iniciativ budou legislativní iniciativy, což, by, což umožní dostatečný čas pro jejich přijetí a implementaci. A také jsou tu uh, návrhy, které čekají na rozhodnutí parlamentu a rady. To znamená, že my zohledníme poznámky z vaší strany. A 32 ehm, z nich může být staženo, protože nevyhovují výši našich ehm, ambicí. U některých jiných budeme uvažovat o lepších jiných způsobech, jak dosáhnout těchto cílů právě v konzultaci s touto sněmovnou. A na základě ehm, toho programu REFIT jsme identifikovali 44 legislativních aktů, které navrhujeme k přehodnocení či přeskumu. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, již jsme vám předložili sdělení o zelené dohodě, naše nové, naší nové růstové strategii a investičním plánu a také mechanismu spravedlivé transformace, abychom podpořili ty regiony, které jsou touto transformací nejvíc postiženy. A dále eh, klimatické právní akty, čímž bude stanoven závazný cíl do roku 2050. Budeme provádět vyhodnocení dopadu do, léda, do léta, aby to bylo připraveno na konferenci v Glasgow COP26, která je naplánovaná na ko, konec října. Navrhneme brzy strategii o biodiverzitě, abychom byli schopni chránit životní prostředí pro vyjednávání nadcházející konference a také strategie uh, From Farm to Fork, a strategie pro inteligentní mobilitu. Klimatický zákon sjednotí všechny eh, tyto nástroje a všechny aktéry až po školy a jedince. Včera jsme schválili naše sdělení eh, na téma 5 G a brzy předložíme strategii k umělé inteligenci. Musíme chránit základní práva, ale eh, musíme zajistit, aby náš průmysl spolupracoval a byl schopen používat, využívat umělé inteligence. A budeme mít jednotný trh pro digitální služby a pomůžeme malým eh, firmám, aby měli větší právní jistotu tím, že aktualizujeme právní rámec, eh, včetně systému zdanění podniku. A komise bude usilovat o globální řešení, pokud to však nebude možné, budeme usilovat o evropské řešení. A Paralelně s tím před, představíme strategii pro dovednosti. Co se týče naší ekonomiky, tak naší prioritou je sociální spravedlnost eh, s ohledem k těm dvou transformacím digitální a ekologické. A na to zaměříme všechny naše politiky, včetně evropského semestru, tím, že zapracujeme udržitelné eh, cíle OSN, eh, cíle udržitelnosti. Se všemi eh, subjekty pracujeme na iniciativě, již zaručíme minimální odměňování pro pracující v Evropské unii při do, respektování samozřejmě konkrétní situace členských států. A komise také reviduje rámec hospodářské zprávy a to, jak fiskální pravidla fungovala v uplynulých letech. Tento přeskum bude začátkem široké konzultace s českými členskými státy a dalšími eh, subjekty v zájmu zlepšení zprávy hospodářských věcí Evropské unie. A brzy přijmeme akční plán, jimž prohloubíme unii kapitálových trhů, zaměříme se na regulační bariéry ve stávající legislativě a strukturální bariéry a tak, abychom zajistili, že malá a střední podniky budou mít přístup k financím a že se to, to, to se stane naší širší, součástí naší širší strategie na téma malých a středních podniků. Dotažení bankovní unie a e, bude mít velký dopad také na boj s prenišlení peněz a dále zajištění v případě ztráty zaměstnání a další body to, aby eh, se to stalo realitou geopolitická komise, tak budeme invest, investovat do ochrany evropských zájmů prostřednictvím otevřeného eh, a, a eh, rovnoprávného obchodu. Budeme rovněž se maximálně angažovat v dialogu se západním Balkánem, máme strategii pro Afriku a e, kromě toho by evropská politika měla řešit otázky související s demokracií a dobrou zprávou, klimatickými změnami, migrací a lidskými právy. A z této perspektivy je stejně důležité, abychom posílili také ten celkový světový řád založený na pravidlech a, a případně i reformu, reforma VTO. Na jaře předložíme nový pakt e, na téma migrace a azylu bude to ucelený přístup, který má zahrnout všechny aspekty migrace a také eh, hraniční bezpečnosti, zajištění větší soudržnosti mezi naší interní a externí politikou a na základě stejné ambice podpory evropského způsobu života předložíme akční plán o integraci a začlenování. A předložíme také novou strategii bezpečnostní unie, která bude řešit obojí digitální i fyzický aspekt bezpečnosti, protože to jsou dvě strany téže mince. A další naše vlajková iniciativa bude plán eh, na poražení rakoviny, kde podpoříme členské státy při prevenci a léčbě rakoviny. A také jsou tu eh, samozřejmě v těsné spolupráci s národními parlamenty, kdy tři instituce zorganizují eh, konferenci o budoucnosti Evropy již nyní pokládáme základy této struktury. Do konce roku 2020 předložíme akční plán pro demokracii, jimž se bude, budou řešit dezinformace, politické kampaně, svobodná nezávislá média a svoboda projevu. A co se týče základních práv, tak technologie musí sloužit lidem nikoli v obráceně. A proto komise aktualizuje listinu základních práv, aby řešila některé nově se objevující otázky, jako je umělá inteligence, rozeznávání tváře. A konečně právní eh, stát, komise zintenzivní svou preventivní práci, například na základě eh, první eh, zprávy, která vyhodnotí situaci právního státu ve všech státech, bude založena na Eh, podložené metodologie a bude základem naší budoucí práce v oblasti právního státu, s tím, že chceme také zapracovat některé strategické předpovědi a predikce ve všech politikách, co se týče dlouhodobých trendů a hlavních posunů, na základě kterých vytvoříme nové politiky. A za tímto účelem již jsem vytvořil síť pro eh, strategickou prognózu se spoluprací s členskými státy, Spolehám se také na spolupráci s vámi, to znamená s Evropským parlamentem, protože samozřejmě eh, máte mnoho důležitých údajů a vědomostí ve všech vašich výborech. Stění poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Tohle byl jenom takový stručný přehled všech iniciativ, které jsou zahrnuty do našeho pracovního programu eh, na rok 2020. Trvalo to trošku déle než 10 minut, ale chtěl jsem vám jednoznačně ukázat a prokázat, že jsme připraveni splnit, co jsme slíbili eh, celou a tuto agendu našich sdílených priorit pro první rok komise. A budoucí partnerství se Spojeným královstvím bude samozřejmě jednou z našich velkých výzev pro příští měsíce a roky. Já jsem tu byl s vámi, když jsme se emocionálně loučili s eh, britskými kolegy. A eh, samozřejmě chceme vás ujistit v souvislosti s dohodou o, o vystoupení, že jsme eh, připraveni Eh, respektovat maximální transparentnost při vyjednávání s Evropským parlamentem a spolu s kolegy na komisi se těšíme na spolupráci na našem mimořádném partnerství založeném na důvěře, aby jsme naší agendu eh, přeměnili na konkrétní kroky. Musíme zajistit také dlouhodobý moderní eh, rozpočet, který vychází vstříc našim společným výzvám a budeme muset všichni zintenzivnit práci na legislativním rozhodováním abychom splnili naše priority. Společné prohlášení o legislativních prioritách, které bude následovat, bude konkrétní mapou naší společné práce, která zapojí všechny instituce a potom bude následovat náš, náš první víceletý program, který zachytí naší společnou agendu pro Evropu. Děkuji vám, paní předsedkyně, a těším se na příspěvky poslanců a poslankyň. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní pan kolega Olbricht za EPP. Hmm. Frakce EPP podporuje eh, v podstatě komis, eh, pracovní program Komise na rok 2020. Je to dokument, který jsme si měli šanci přečíst, pokud nebyl mezi tím pozměněn a je dobrým zdrojem informací o tom, co komise plánuje, konkrétně v roce 2020. Pro nás bylo důležité, abychom eh, aby ten dokument nebyl jenom, eh, nebyl jenom slova, ale aby tam byly konkrétní informace. Nacházíme se v povolebním období, takže musíme řešit eh, rozhodnutí komise tak, jak se objeví. A chci zdůraznit, že některé z našich návrhů z parlamentu byly eh, začleněny do toho dokumentu a budou mít trošku jiný formát. Doufám, že výsledek naší diskuse bude Eh, odražen i ve společném prohlášení našich tří institucí a později ve víceletém pracovním programu. Tento dokument je důležitý v tom, že obsahuje nové informace o nadcházejících projektech. Um, je to jisté diplomatické povzbuzení adresované Evropskému parlamentu, aby pracoval rychleji. A my eh, vlastně vám to vrátíme zpátky s tím, že řekneme, že doufáme, že všechny instituce budou schopny pracovat rychle. Komise chce být geopolitickou komisí. Máme nyní v Evropě některé problémy, které jsou vnitřní povahy, ale mají externí dopady. Například plně souhlasíme s tím, že základní věci, kterým teď čelíme, je zelený díl a celá ta digitální oblast. Co je zajímavé, je, že mm, ve vašem dokumentu o novém zeleném dílu se vlastně odvolává na věci, které jsou důležité i pro nás, například lesnictví a zpráva lesů. E, celý dokument není jenom um, Eh, transformační fond. Tam je tam mm, celá řada konkrétních věcí dohloubky popsaných. Pak eh, takzvaná digitální ekonomika. I v dokumentu zmiňujete výzkum a vývoj a další věci, což je, myslím, dobré eh, mm, podívat se na to více horizontálně. Také upozorňujete na kapitálové trhy a některé sociální aspekty, které to jsou věci, které jsou pro nás důležité. Další věc ve vašem dokumentu je strategie s Afrikou, nikoli pro Afriku. Ehm, toto prohlášení je důležitá politická deklarace komise chce spolupracovat s Afrikou, nikoli pracovat pro Afriku. Také bereme na vědomí váš e, záměr o e, zajištění právního státu. E, na závěr jedna kritická poznámka pro nás. Mm, není to jenom metodologie, je to také důležitý cíl pro nás, protože podporuje určité politiky. Finanční rámec je eh, věc, o kterou usilujeme a EU eh, e je takovým zprostředkovatelem a doufám, že nám tom pomůže. Víceletý finanční rámec, to není um, úkol pro účetní, to je politický cíl a my se e, podíváme na to, jak bude váš politický program implementovan. Děkuji. Další, jako další má slovo paní Garcia Perez za SND. Um, děkuji. Naše politická rodina pozitivně posoudila hlavní návrhy v e, ekologické, sociální, ekonomické transformaci, kterou potřebuje Evropská unie. A tyto potřeby musí být začleněny do pracovního programu. Je to příklad spolupráce mezi vámi, pane Ševkoviče, tímto parlamentem. Obecně e, komise e, tam řeší výzvy, který, před kterými nyní stojí evropský projekt. A ďábel je v detailech, jak se říká. Ten návrh potřebuje větší uspřesnění. Věříme, že tam je určitá mm, nejasnost. A mm, podpora tedy naší frakce komisi není biankošek. Budeme Eh, dbát na to, aby každý návrh byl vlastně splněn. Víme, že v tom pracovním programu jsou nástroje pro zelený díl, um, fond spravedlivé transform, transformace, klimatická konference nám um, ukázala, že Um, Um, doufáme, že tedy komise i rada eh, se v tom bude angažovat. Usilujeme o uhlíkovou neutralitu do roku 2050. Nebude to jenom prázdný slib. Chceme, aby se komise zaměřila na eh, to, že migrace bude představovat příležitost eh, pro zprávu demografických změn a zajištění kvalitativních standardů Eh, s integrací migrantů do společnosti. Včera tento parlament vedl diskusi o situaci uprchlíků na řeckých ostrovech. To je jasný příklad toho, že nesmíme plítvat časem. Mluvíme o důstojnosti tisíců lidí, kteří očekávají solidaritu eh, ze strany Evropské unie. Solidaritu, kterou um, budeme potřebovat pro sociální pilíř, eh, priority, mm, garance mm, mládeže, spravedlivě minimální mzdy pro všechny pracující. Solidarita znamená zaměření se na evropský projekt. Eh, Ty, kteří musí, eh, museli plnit naše standardy Přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií. Solidarita znamená také posilování naší demokracie. A z toho vyplývá nový mechanismus na ochranu eh, vlády práva, no, právního státu. Pokud se dohodneme o MFF a já chci vyzvat radu, aby převzala zodpovědnost a dohodla se tak, abychom všichni mohli začít čelit, těmto výzvám. Bez této dohody nebudeme schopni všechno toto implementovat. Máme povinnost plnit naše sliby. A proto vyzývám komisi a radu, aby se zhostila své odpovědnosti. Společná angažovanost bude znamenat, že budeme schop, společně schopni vytvořit unii, kterou občané potřebují. Děkuji. A nyní pan Čološ za na dvě minuty třicet. mandátu pro komisi pro parlament a tato komise. Tato komise sdílí s parlamentem ambiciozní vizi, to znamená Green Deal a digitální transformaci, což bude totální reset uh, ekonomického uh, způsobu přístupu Evropy máme eh, naplnit projekty na základě této nové vize, ale také identifikovat zdroje, které umožní to uvést do praxe. Potřebujeme ambiciozní víceletý rozpočet. A tomu, ovšem, eh, to, i tak to možná nebude dostatečné. Eh, Kto, jinak, abychom byli schopni financovat restrukturalizaci, čekáme za komisi řešení integrovaných finančních procesů, které budou doplňovat tento proces. Legislativní projekty, které očekáváme, musí přicházet se skutečnými řešeními, protože Evropská unie je často považována za něco, co produkuje jenom různé normy. Ale důležité je, do jaké míry rozhodnutí, které přijímáme, skutečně eh, přináší přidanou hodnotu na úrovni jednotlivých eh, států. Skupina eh, eh, Renew samozřejmě bude očekávat řešení ze strany komise. Už máme určité myšlenky a náměty, jak řešit například problém migrace, jak můžeme implementovat zelenou dohodu a představíme také návrhy na podporu a regulaci umělé inteligence. A Kromě toho musí Evropská unie zajistit občanům nejenom, aby se mohli volně pohybovat, studovat a bydlet na, na celém území, ale také, aby byly dodržovány hodnoty Evropské unie, včetně právního eh, státu porušení právního státu musí mít následky bez ohledu na to, o jaký členský stát jde. A pracovní program je z tohoto hlediska nedostatečný, není dostatečně jasný. Počátkem příštího týdne bude Velká Británie v podstatě třetí zemí a musíme se vyrovnat se vším, co se stalo na základě Brexitu. Musíme zlepšit způsob fungování Evropské unie a e, konference o budoucnosti Evropy může e, právě generovat tyto nové myšlenky. Potřebujeme komisi, která bude skutečným partnerem parlamentu při praktické implementaci tohoto rozpočtu, protože Evropská unie, kterou e, tu e, sdílí, pokud ji máme sdílet s občany, tak to musí být unie, která e, má jasnou vizi a nabízí řešení. Děkuji. Für die Fraktion der Grünen erhält das Wort die Kollegin Keller für zwei Minuten. Paní Keller má slovo na dvě minuty. Děkuji, milí kolegové. Tento týden je traumatický pro Evropskou unii. Je dramatickou událostí, když odchází členský stát a je to také velmi smutné. Ale odmítám přijmout tuto historickou chybu jako konec. Také to není koncem přátelství mezi lidem Velké Británie a lidem na kontinentu. A v určité chvíli se Briti vrátí do evropské rodiny. Ale i když je to smutná chvíle, není to chvíle, která nás přibližuje ke konci Evropské unie, jak by si někteří zastánci Brexitu přáli. Kdybychom neměli Evropskou unii, tak teď by byla skvělá chvíle založit Evropskou unii. A Evropská unie Znamená, že některé věci můžeme řešit pouze společně a společně jsme silnější před jakoukoliv výzvou, která se objeví na světě. A dnes máme před sebou spoustu výzev a musíme řešit společně. A proto je tak důležité, abychom tento týden mluvili o pracovním programu. O tomto pracovním programu, který ukáže, zda skutečně jsme připraveni plnit to, co jsme si přece vzali. Klimatická krize je obrovskou výzvou pro každý stát, pro každý kontinent. A je na čase, abychom se pustili do práce. A jsme velmi rádi, že tato komise zdůrazňuje iniciativy pro řešení klimatické krize a také dramatickou ztrátu biodiverzity na naší planetě. Ale je příliš brzy. Zda to bude stačit. To bude záviset na podrobnosti podrobnostech vašich návrhů. A také to bude záviset na tom, zda většina parlamentu podpoří ambiciozní klimatickou legislativu. A to ani, ani nemluvím o členských státech, které musíme také zapojit. To bude záviset na nás všech, nakolik klimatické kroky budou úspěšné a nakolik bude možné přispět ke globálnímu úsilí zachránit planetu poté, co jsme přispěli do značné míry k jejímu ničení v minulosti. Komise také je strážkyní smluv, a to jste uvedla. A některé členské státy vybočují ze zásad právního státu. Je proto, aby naše závazky se proměnily v činy a letošní rok také ukáže, kam komise směřuje a je třeba odvážných kroků, abychom tedy se probudili do nové Evropské unie. Děkuji za ID. Kolega Vilimský má slovo na jednu minutu. Sehr geehrten Damen und Herren, bis dann einen geschäftsordnungsantrag des kollegen fest. ich ich die sitzungsleitung hier rügen. habe keine lust. ja ähm, nemám chuť äh, ähm, pardon řečník byl přerušen já nechci nic vít, já, äh, vy, vy, äh, kritizovat tady vedení je, není věc, která by byla vaším kolem. Promiňte, řečník nem, nemluví do mikrofonu. Není zapnutý mikrofon. Tyto otázky vysvětlíme, ale pravidla byla vysvětlena. My jsme včera to také eh, mm, řešili při debatě o eh, Brexitu. Dostane slovo jenom ten, kdo respektuje pravidla. Pokud nesouhlasíte s výkladem pravidel, tak jsou cesty, jak si stěžovat. Nebudeme to ale už diskutovat v plénu. Eh, vlajky, kdo má vlaječku na, před sebou na pultu, tak nedostane slovo. Je tady ještě nějaká připomínka, eh, procedurální připomínka? Já bych rád věděl, který článek jednacího řádu je předmětný, abyste takto mohla přerušit eh, kolegy při vystoupení. Kolega se rozhodl, že bude, že dá výtku tedy eh, vedení um, schůze. Neexistuje žádná uh, Mm, formální nutka na eh, před, předsedajícímu. Já jsem to vysvětlovala již vícekrát. A myslím, že tento čas bychom měli využít ke skutečné diskusi. Kolega Vilinský má slovo. Děkuji. Já jsem vždy jim velice jasnými slovy kritizoval Evropskou komisi a teď ji chci pochválit, protože program e, je v podstatě mm, e, takový, že se vám podařilo kouzelným způsobem e, mm, od, jak si začarovat tu celou otázku migrace, ú, nových úroků, vlastně to ignorovat. Ale místo toho máte zelený díl a tím chcete lidem vytáhnout ještě více peněz z kapes. Tady se jedná o jakousi komisi Harryho Pottera. Kdybych mm, jsou to prostě takové politické metody. Velká Británie opustila včera Evropskou unii, eh, až to udělá další země, tak se budete eh, zaměřovat na velké otázky jako migrace, azyl, měna a ekonomika, sociální pracovní trh. Tam očekáváme nějaké výkony a nikoli eh, nějaké kouzlení s nějakými vedlejšími tématy. Děkuji. Jako další má slovo paní Juriš Nikolsonová na jednu minutu za EKR. E. Jedna věc se nedá upřít program. Děkuji. Není možné upřít programu Evropské unie to, že se chce přiblížit k lidem. V některých případech ale jde o zbytečný populismus, jako je projekt Evropské minimální mzdy. Je to projekt, který nás zaměstná na dva roky, ale nepřinese žádnou reálnou přidanou hodnotu, protože už dnes 22 eh, z 27 členských států mají institut minimální mzdy. A samozřejmě očekávání občanů jsou velká, zejména co se týče nové, nových členských států, kde je očekávání, že lidé dost, očekávají vyšší mzdu. Takže přijde zklamání a to zklamání je potom vodou na mlín pro nacionalisty, kteří chtějí eh, rozvrátit úžasný projekt Evropské unie, ale oceňuji na tom programu, že je zde digitalizace, přizpůsobení demografickým změnám a child guarantee, protože Děti by měly mít přístup ke kvalitním službám v Evropské unii. Nová komise také slíbila, že bude vymáhat evropskou legislativu. A chci upozornit, že on takový přístup čekají přes rok slovenští občané v Rakousku, které začalo indexovat rodinné přídavky a lidé tady méně dostávají na děti. Díky. Dankeschön für die Fraktion GUE. Za GUE má slovo paní kolegyně Obry na tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Tento, týd, tento týden je zvratem v dějinách Evropské unie. Odchodem z Peného království. To nejhorší by bylo z toho nevyvodit žádný závěr a pokračovat jako dřív, aniž bychom si u, uvědomili postupné vzdalování mezi Evropskou unii a evropskými národy. A tato výzva by měla řídit vaši práci v roce 2020. A proto naslouchejme přímo hlasu evropských občanů. Chci mluvit o LE, se kterou jsem se sešla na klimatické akci, která doufá, že dojde k totálnímu, totální změně eh, klimatického přístupu. Jak bude překvapená, až zjistí, že, váš zelen, že vaše zelená dohoda stále trvá na dogmatu růstu za každou cenu bez ohledu na klima. Lea, jako všichni mladí, kteří se mobilizují za klima, chce konzistentnost. A musíte pochopit její rozpaky, když vidí, že všechny produkty v supermarketech jsou financovány společnou zemědělskou politikou a vidí dohody o volném obchodu, které plánuje Evropská unie. Místo toho Lea doufala, že Evropská unie usnadní obchodování s produkty, které neobletily třikrát za měkolu, než přistali do jeho košíku. Ale toto zmizelo z vašich priorit. La skutečně doufá ve skutečnou zelenou dohodu, ekologickou a sociální revizi evropského semestru a Takto by měly mít státy finanční páky, aby mohly investovat do klimatické změny. Chci mluvit také o stávkující zdravotní sestře Marii, která se zasazuje za oživení zdravotnictví. Marie nechápe, proč Evropská unie všude podporuje privatizaci veřejných služeb a sociální ochrany. Pierre pracoval pro Castorama a přišel o práci, protože jeho pracovní se přesunulo do Polska, kde je levnější práce. Pierre je proti těmto změnám a nes, nesmí, nesmíří se s evropskou minimálním mzdou. Kevin dodává na kole a chce, aby ukončilo vykořišťování Eh, pracovníků podle systému Uber. Lea, Marie, Pierre, Kevin nechápají, proč jejich daně se zvyšují a nechápají, proč lobby má stále větší vliv v Evropské unii. Ale ve vaší práci jsem nenašla žádné stopy o etickém řízení, které jste nám slibovali. Takže musíte slyšet tento hněv, tyto naděje a jednejte. Pokud nebudete jednat pro naši skupinu GUE a pro další poslance, kteří jsou přítomni, tak to aspoň udělejte pro Leu, pro Mary, pro Piera a Kevina a pro mnoho dalších evropských občanů, kteří vám neodpustí, pokud budete ještě letos trvat na stejných receptech, které jsou odpovědné za klimatickou krizi a nárůst nerovnosti. Děkuji. Jsme skončili ehm, kolo řečníků za eh, frakce. Máme ještě jeden bod na programu, takže bych prosila kolegy, abychom, aby se drželi řečnické doby a abychom eh, se dostali ke konci našeho programu. Pan kolega Sinčič. Zmínil jste pracovní program komise a také eh, Demokracie v zahraničních otázkách. A eh, bavili jsme se tu o demokratických standardech v Hongkongu, Venezuele, v některých afrických zemích, ale demokracie se dostatečně nerozvinula ani na evropském kontinentu. Bavme se o Chorvatsku. V roce 2014 jsme měli o půl milionu více lidí na uh, volebních seznamech, než kolik je uh, naše celá populace. Teď už jenom o 100 tisíc víc lidí na seznamech vol, voličů. A mezi nimi lidé, kteří už nežijí, lidé, kteří mají několik průkazů totožnosti a eh, nemusíte nic podepisovat, abyste dokázali, že jste tím, kdo hlasuje kdo přistoupí eh, k urně. To postrádá naprosto jakoukoliv logiku. Také máme soudy, které říkají, že máme celou řadu různých legislativních programů, eh, problémů, ale eh, chorvatskí politikové to nechtějí změnit, je to eh, součást politické kultury v Chorvatsku, ale vlastně i v Evropě v širším kontextu. Proto je absurdní, že chorvatský komisař je komisařem pro demokracii. Děkuji, paní předsedkyně, pane místopředsedo, vážení kolegové. Myslím, že komise má ambiciozní program na eh, rok 2020 stanovila eh, dobré priority, ale již bylo řečeno, nyní půjde o to, jak to bude implementovat. Tady bych řekla, že kvalita má mm, přednost před eh, kvantitou, spíše tedy o jedno hodnocení dopadu více než eh, o jednu regulaci více, která pak bude vnímána jako zátěž. O zeleném dílu už se hodně mluvilo. Já chci zdůraznit jiné věci. Jednak je dobré, že Ehm, byla předložena základ diskusí o umělé inteligenci, protože bezpečnost je mm, také klíčová pro garantování bezpečných eh, datových eh, přenosů. Byla, v březnu měla předložena průmyslová strategie. Jsem ráda, že je tam kladen důraz na malé střední podniky, rodinné podniky, eh, malé podniky, střední, tam se vytvářejí pracovní místa, vzdělávání se, jí se tam mladí lidé a proto je dobře, že komise právě eh, klade důraz na malé střední podniky. Migrace je jedno z klíčových témat a mm, já tady čekám na nové návrhy, eh, mm, na které budeme čekat, pokud nebudou včas, bude to problematické. Paní Bonafé na jednu minutu? 30. Děkuji. Naše eh, frakce prezentovala program s našimi prioritami já jsem ráda, že mnoho eh, priorit, eh, našich priorit bylo začleněno i do pracovního programu komise. Byly tam ovšem některé klíčové věci, kde jsme eh, očekávali víc. Nový imigrační pakt, solidarita mezi členskými státy, bezpečné cesty do Evropy. Ehm, čekali jsme více, co se týče spravedlivého zdanění Očekáváme více, eh, se týče skutečných opatření proti bídě, pro ty, kteří eh, bojují s tím, aby vyšli z penězi. Víme, že například v zelený díl hm, tam nás sleduje celý svět. Jedna miliarda na to, to je úžasná, ale budeme potřebovat víc peněz na spravedlivou transformaci která, která nepřijde z kohezních fondů nebo SZP. Um, ehm, e, členské státy, které se toho ne, to transformace nebudou účastnit, to bude mít také dopad a nedosáhneme potřebných výsledků. Neplánuje se revize e, paktu růstu a stability, ten by se měl jmenovat pakt pro růst, pro Eh, růst a stabilitu. Růst bude znamenat stabilitu, ale to bude to vyžadovat investice. Zelené investice musí být vyňaty z výpočtu deficitu. Máme před námi velké výzvy a jistě můžeme udělat víc. Děkuji. Ano, děkuji. Já jsem tento týden byl přítomen v Auschwitz-Birkenau eh, u připomínky holokaustu s evropskou delegací. A včera jsme tu slyšeli Lilianu Segre a její velmi působivá slova. Její vzpomínky jsou temnou připomínkou toho, jak vypadá Evropa bez skutečných hodnot. Jsou připomínkou toho, že nemůžeme považovat tyto hodnoty za samozřejmost. Antisemitismus nadále na našem kontinentu existuje. Právní stát je neustále v Evropské unie pod tlakem. A Evropská unie vítá eh, prioritu komise udělat z právního státu skutečnou prioritu, ale potřebujeme konkrétní činy, nestačí slova. A je tu ještě víc věcí. Potřebujeme udržitelný evropský přístup k migraci, abychom znovu získali kontrolu nad situací. Proto je tu ten pakt o migraci a azylu jakožto ucelená odpověď. A teď je na čase, aby komise začala jednat. Transformace našeho hospodářství tak, aby se z ní stala skutečně konkurenceschopná digitální ekonomika, je další důležitým bodem a musíme pochopitelně také vést silnou diplomaci a bezpečnostní politiku. Jedině tehdy se stane Evropa globálním aktérem. A já žádám komisi, aby obnovila evropské ambice, aby splnila sliby. Děkuji. Další paní kolegyně Anderson na minutu a půl. Děkuji, jsem velmi poctěn, že vás mohu oslovit jménem skotského lidu. děkuji vám za vřelé přijetí v posledních týdnech a jsem ráda, že mám statut europoslanky na čtyři dny. Jsem ráda, že můžeme pokračovat v rozhovoru o zelené dohodě, o udržitelné programu potravin, o reformě společné zemědělské politiky a pesticidech. Ale Teď už to možná není, věří, věřím, že budete v tom pokračovat a přimlouvám se za to, abyste pamatovali na Skotsko ve svém pracovním programu. Představte si, jak je těžké pro zemi jako Skotsko, která se přihlásila k Evropské unii třikrát v poslední době, aby byla vyňata z Evropské unie proti našemu mínění. My nežijeme ve Spojeném království, ale v rozpojeném království a které neplní úlohu, kterou si zadalo pro, Evr- pro skotský lid. Měli jsme společné dějiny s Evropou dříve než s, s zbytkem Británie a budeme v tom pokračovat a máme společné priority se Evropskou unii. Naše nejlepší budoucnost je mezi vámi a až se bude rozhodnout mezi dvěma uniemi, tak se rozhodneme pro tu evropskou. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji. Další kolega Rivier. Eh, ko, uh, eh, mě, mm, slovo dostanou jenom kolegové, kteří se budou eh, drž, držet pravidla, budou respektovat pravidla. To nebyl tento případ v případě pana Riviera, že dostane slovo paní uh, Lundgren. A vy jste si to sundal, takže zůstalo to dole. Dobře. Takže pak má slovo kolega Rivier. Uh. Eh, pokud um, jsem um, sundal tedy tu vlaječku, tak to není proto, abych vyjadřila respekt tomuto schromáštění, ale abych dostal příležitost oslovit uh, své kolegy. Nevím nic o tom, že by eh, jednací řád zakazoval eh, tuto vlajku, která je mm, symbolem Francie, která stělesňuje všechno to, co tato komise eh, nenávidí. Mm, vy nenávidíte národy, státy stejně jako lid. Už bylo řečeno kdysi dávno, že Evropa mm, je Eh, znamená eh, totalitu. On věděl, o čem mluvil. Když si připomínáme osvobození mluvíme o Eh, tom, jak, eh, jaké emoce vyvolávají státní vlajky, ovšem nikoli evropská vlajka. Váš projekt se hroutí. Eh, lidé již nechtějí byrokracii, která je trápí. Britové odcházejí. Vám se podařilo eh, eh, že tento projekt, který byl dobrý projekt, tak eh, jste, eh, dostáváte do eh, totality a historie vás za to odsoudí. Nemáme nic proti vlajkám, ty tady všechny vysí, jsme pišní na naše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 ta demokracie, která neexistuje v jiných regionech. Národní sebeurčení, to je důležitým cílem, stejně tak jako suverenita jednotlivých eh, různých národů. A proto tady platí pravidla, že nebudou vystavovány žádné národní vlajky. Um, během eh, hlasování se tady eh, jistě ty vlajky zase vrátí. A pokud to chceme zakázat, tak budeme muset být důslední. Nemohu akceptovat, kde řekneme, že nesmíme vystavovat vlajky, pak ale mm, nemohou ty vlajky vyset ani tady nahoře, ani, ani ta evropská. Eh, my podle pravidel musíme diskutovat o problému eh, komise, programu komise na roku 2020. Pokud chcete využívat řečnickou dobu na toto téma, tak to je hold. Tak. Slovo má kolegyně Bjork na jednu minutu. Igår röstade vi om Brexit, eh, slutet på en flera år lång process som eh, har je to, ten Brexit je eh, dlouhý proces, který to končí a vedl k jasnému výsledku. Je, mohlo to být příležitost pro sebekritiku, ale my jedeme dále, business as usual. Mě by zajímalo, proč se komise neopírá o cíle udržitelnosti, o udržitelnosti OSN. Snažíme se vymýšlet nová témata, silnější Evropa, podpora eh, životního stylu evropského. To není ani seriózní, ani pozitivní. Já zdůrazňuji klima, biologickou rozmanitost, to musí být na prvním místě. My potřebujeme závažné cíle až do roku 2030 to musíte předložit. Potřebujeme také plány pro um, rovnost. Um, máme tady krizi rovnosti. A tady potřebujeme další opatření, plán pro demokracii a právní stát. Nemůžeme e, postupovat svévolně. Slovo dostane pan kolega Tenant na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Po historickém hlasování včera kolega Tenenkes požádal o možnost zaspívat o Lang Sign a evropští lidé jsou naši přátelé, vždy byli a vždy budou. A nemáme žádný spor s národy tohoto nevřitelného kontinentu. Ale pouze politické struktury a instituce, se kterými se zítra loučíme. A nezapomínáme na staré známé. A když zpíváme Old Lang Syne na Silvestra, tak to zpíváme z různých důvodů. Vzpomínáme na uplynulý rok a díváme se vstříc novému. A nestrácíme staré přátele, ale vytvoříme si nové vztahy a máme nová předsevzetí do budoucnosti. V následujících měsících proběhnou intenzivní jednání a ta budou do značné míry zaměstnávat komisy. Bohužel to bude, je to naposledy, kdy zde promlouvám a vš, se všemi z vás se loučím, avšak i když jsme v minulosti se neschodli, tak nemám nic proti žádnému z vás. A mám málo času na to, abych všechno vyjádřil, ale zmíním pouze jednu věc, která je, mi leží na srdci. V duchu spolupráce žádám jednu věc. Britskou vládu a komisi a ta je klíčová pro mě. Prosím, nepoužívejte rybáře Spojeného království a Evropské unie jako nástroj pro vyjednávání. A také všichni ty, kteří zpracovávají ryby po jejich vykládce. Prosím, nezrazujte naše rybáře, protože tolik se zasadili o vše, co máme v posledních 40 letech, tak je nepodrobujte žádnému dalšímu utrpení. Takže se, va, se loučíme s politickou unii, ale prosím, skončete, říká paní předsedkyně věříme, že budeme mít mezi evropskými sousedy nové spojence a náš vztah by měl být takový, jaký bychom si ho přáli. I, I když je to poslední projev, prosím, skončete. Takže nashledanou. Děkuji, všechno dobré. Dostal jste více řečnické doby, protože je to naposledy, ale také třeba někdy skončit. Další řečnici je kolegyně Montserrat na minutu a půl. Děkuji. Dnes se bavíme o pracovním programu Evropské komise na rok 2020, který podporujeme. Ale včera, tak říkajíc, došlo k Brexitu a my si musíme uvědomit, že Evropa je významným projektem pokroku. Euroskepticismus samozřejmě také teď narůstá A proto se musíme snažit, abychom neměli nějaký osamocený legislativní plán, ale bychom skutečně prosazovali pravidla svobody, sociální rovnosti, rozhodnutí rady a tak dále. A komise znamená, že všichni musí dodržovat pravidla. Máme tu šengenský prostor, a rada pak v podstatě zakázala některým eh, lidem z, mm, z Venezuely vstup. Eh, pan, pan Sanchez, Sanchez nerespektoval tuto dohodu a ta žena se dostala na španělské území, což šengenský prostor. My žádáme, aby komise přihlížela k tomu, co se děje a pan Sanchez by měl dodržovat um, pravidla, protože není možné, aby jeden člen společenství je nerespektoval, jinak nemá smysl, co tu dnes přijímáme a vzdalujeme se občanům. Musíme čelit budoucnosti společně. Děkuji. A nyní kolegyně Dali. Děkuji. Děkuji průběhu voleb a uplynulých několika měsíců my jakožto socialisté a demokraté jsme dali jasně najevo, že v průběhu tohoto období si přejeme sociální, hospodářskou a environmentální změnu. Je to rok, kdy musíme začít trans- pracovat na této transformaci, o které jsme již tolik mluvili. Nemůžeme totiž o změně pouze snít, ale musíme ji skutečně přivodit. Politická rozhodnutí, která mají být přijata v průběhu letošního roku, mají eh, připravit eh, cestu pro členské státy, povedou nás technologiím, do kterých musíme investovat. Ale je na členských eh, státech, aby implementovali tato opatření a tyto nové politiky. Musíme se zaměřit na čistý průmysl, energetickou účes, úč, eh, účinnost, čistí mobilitu po moři i ve vzduchu a postupně ukončit ehm, paliva, která způsobují emise. Ale e, za tímto účelem potřebujeme nezbytné finanční prostředky a musíme investovat. Musíme tyto fondy e, také věnovat regionům, které prochází touto změnou. To je budoucnost, to jsou rozhodnutí, která nás e, před, čekají a které dlužíme našim obyvatelům a rodinám. A paní Michalová na minutu. Děkuji, paní předsedající pane komisaři. Za prvé, dovolte mi vyjádřit podporu vašemu hlavnímu sdělení v tomto pracovním programu. Přechod. Přechod, který nabízí řadu příležitostí pro každého občana, pro každý členský stát, pro každý region. Příležitosti mít spravedlivou, klimaticky neutrální digitální Evropu a je to také přechod, který se opírá o právní stát a řízenou migraci a také o obchodní dohody. Evropští občané se těší na konkrétní kroky z naší strany. A tato spolupráce v rámci pracovního programu je toho příkladem. Musíme spolupracovat, abychom byli schopni realizovat tento pracovní program. Musíme nabídnout evropským občanům takový přechod, který umocní naši konkurenceschopnost a zlepší jejich způsob života. Děkuji. Jako další nyní paní Desuter na jednu minutu. Paní předsedkyně, vážná komise, děkuji za vaši prezentaci, za váš pracovní program je vyčerpávající, ale já se dotknu pouze digitalizace. Práce na vysoké úrovni je pouze pro muže barevní lidé jsou ohroženi, rozpoznání obličeje a rakovina také ohrožuje širší vrstvy a to nám hrozí, pokud nebudeme čelit automatizovanému rozhodování. Proto potřebujeme jasná pravidla pro umělou inteligenci. To platí také pro digitální prostředníky. Bohužel v minulosti jsme měli několik příkladů eh, šíření nenávisti v eh, informacích online, a které nebyly odstraněny. A měli bychom také zachovat naši svědo, svobodu projevu. Soukromé firmy anebo jejich automatizované filtry by nikdy neměly nahradit soudce při odstranění obsahu. Pane komisaři, rovnováha mezi ochranou a povolováním je základem demokratických práv našich občanů a těšíme se na vaše návrhy v této oblasti. Děkuji vám. Děkuji. A nyní kolegyně Bizotto na jednu minutu. Děkuji. Takže, co lze nyní konstatovat? Jsme tu tváří tvář Evropě, která nechce nic měnit, která chce vlastně zničit Itálii společně s pěti hvězdami a PD, nebezpečí Lid, Libie a islámského terorismu. Prostě Evropa je tady úplně absentuje. Ale chcete peníze z našich běžných účtů a chcete eh, ten svůj Green Deal, to je další katastrofa. Italové budou platit 900 milionů, ale zpátky dostanou jenom 360. Komisař Gentiloni, co ten? Hájí italské zájmy? A nebo Francie a Německa. To není ta Evropa, kterou si přejeme. To není budoucnost, kterou Italové očekávají. Itálie nezemře jako otrok Berlína a Paříže nebo Frankfurtu. Děkuji. Takže já blahopřeji komisi k tomu skvělému marketingovému tahu, tedy vašemu programu. V podstatě to je Green Deal. Velký krok vpřed, nebo skok vpřed jako za Mao Tse Tunga. Zbavíme se průmyslu, zbavíme se výroby, obrovské změny naší společnosti, změny pravidel, změny regulace. Vyvoláme strach ve všech koutech Evropy, ale nikdo nesmí, si nesmí stěžovat, to by bylo pesimistické a negativistické. 270 miliard eur navíc ročně. A to všechno na základě ideologie. My čelíme teď v Evropě obrovským výzvám, ale tento pracovní program, ten je založen jen na ideologie a omezení svobod. Děkuji. Další kolega Džonžuši na minutu a půl paní předsedkyně, pane komisaři, rád jsem zaznamenal ve vašem programu realizaci sociálního pilíře jako hlavní prioritu. Jak všichni víme, Evropská unie byla založena na sociální solidaritě na základě hospodářské spolupráce. A nyní se rozmáhají obavy na periferii členských států, že prospěch jednotného trhu je velmi ne- nevyvážený. A Jednotné pravidlo je poskytnout starým členským státům levnou pracovní sílu. Fungování jednotného trhu je ohroženo. Ekonomické a sociální tenze budou narůstat, pokud nebudete čelit výzvám. A to se ještě zhorší digitalizací, kterou jste definovali jako jeden z hlavních trendů naší doby. Řešení může být pouze rozhodný boj proti platovým rozdílům a proti zeměpisným rozdílnostem v Evropské unii skrze reformu politiky soudržnosti na základě sociální solidarity mezi členskými státy. Pokud toto nesplníme, tak nekompetentnost bude ještě umocňovat protievropský populismus. A doporučení z vaší strany, tedy skrze sociální dialog, bychom se měli snažit přilákat občanskou společnost a najít řešení je správným krokem, ale dovolte mi navrhnout ještě další doporučení. Také byste měli konzultovat s regionální zprávou a místní samozprávou, protože ty mají k občanům nejblíže a ty by měly být konzultovány v tom rozhodovacím procesu. Děkuji. Přijímáte modrou kartu od kolegy Švába z EPP. Pane Džonžoši, Přijímáte modrou kartu? Přijímáte modrou kartu? Ano. Takže 30 vteřin, prosím. Pane kolego, já myslím, že v naší boje eh, proti eh, populismu, na tom se shodneme, ale já se chci se zeptat. Eh, vy jste řekl, že vaši lidé se domnívají, že jsou zneužíváni jako pracovní síla, ale také Evropská unie jim nabízí velké příležitosti vydělat si víc a v jiných členských státech mají um, lidé přesně opačný názor. Jak myslíte, že se můžeme shodnout a eh, najít rovnováhu. Myslím, že ano, eh, to je, to je pravda. Evropská unie má nástroj, který má eh, vyřešit rozdíly uzavřít rozdíly mezi členskými státy a to je kohezní politika, ale ta se zneužívá. Hodně jako kohezních fondů, které dostávají členské státy, buď skončí v korupčních kanálech, nebo se zneužívají na projekty, které konkurenceschopnosti nepomohou. Myslím, že EU má velkou odpovědnost dohlížet nad zprávou kohezních fondů a tak, aby šly do výzkumu vývoje, vzdělávání, zlepšování E, využívání těchto fondů na zlepšování ekonomik členských zemí. Děkuji. A nyní má slovo pan kolega Melo na minutu 30. Že je důležité si uvědomit, že ve Španělsku a v Portugalsku jsou různá propojení energetická, například zemní plyn a tak dále a ty eh, byla hájena komisí, ale chybí nám teď v tom pracovním programu. Víme, že tento program je důležitý právě pro energetickou bezpečnost Evropy a mnoho zemí je závislých na Rusku z hlediska zásobování zemním plynem. Vyloučení tohoto projektu z prioritních projektů to nedává vůbec žádný smysl. A já bych rád, aby komise vysvětlila, proč nebyl projekt zařazen mezi priority. Ve víceletém rámci probíhají eh, komplexní, no, probíhala komplexní jednání v důsledku Brexitu. Nevíme, jak to bude s víceletým rámcem, jestli ho zvládneme do jedna do roku 2021. Teď máme záložní plán, ale ten musí skutečně být připraven, abychom udrželi politiku soudržnosti pro příští období. A co se týče té závislosti na Rusku, tak ehm, tu bychom mohli snadno překonat, kdybychom měli lepší spoje v rámci Iberského poloostrova. Důležitá je i ta politika soudržnosti, politika soudržnosti a fondy soudržnosti. Na to bychom se měli zaměřit. Zejména se vyjádřete k tomu zemnímu plynu. Další kolegyně Fritzon na minutu. En framtid som handlar om eh, globalisering, ökad... Ehm, budoucnost, ehm, kde globalizace, větší digitalizace, klima, eh, změn životního prostředí. My stojíme před velkými výzvami, ale máme i velké šance. Pracovní program komise eh, vidí, předpokládá silnější sociální Evropu. To jsou ambice, které půjdou mm, dále nahoru. Sociální práva, rovnost a dětská garance. Jsou ale také věci, které chybí v této iniciativě Evropské komise. Potřebujeme jasnější formulaci mm, možností zaměst, možnosti žen, dobré pracovní prostředí a e, musíme posílit sociální dialog spoluobčané v EU chtějí, abychom měli výsledky. Tady musíme pracovat, tam musíme začít. Paní kolegyně Hajer, na jednu minutu. Paní předsedkyně, děkuji. Děkuji za pracovní program, který přímo reaguje na ambiciozní projev Ursuly von der Leyen, ale chci se vrátit k silnému vyhlášení předsedkyně. Týká se iniciativ, práva iniciativy parlamentu. A v návaznosti na to jsou informace a statistiky. Avšak jako nově zvolená poslankyně se divím, že dostáváme informace příliš pozdě a někdy vůbec. Konkrétní příklad, technický příklad systém ABA komise, tedy registr všech výdajů v evropských programech, není dostupný Evropskému parlamentu. Přičemž my jsme spolu zákonodárcem. Političtější příklad šíření v prosinci v tisku velmi vysokých čísel o přínosech vnitřního trhu pro jednotlivé členské státy. To ukazuje pozitivní vliv evropské integrace. Jsou to citlivá čísla, když se podíváme na některé státy, pokud je o vyjednávání o víceletém finančním rámci. Pane komisaři, máme stejný cíl. Parlament je partnerem, se kterým je třeba počítat, to víte. Proto vás dnes žádám, abyste zaručil, že komise se zaváže, že poskytne poslancům veškeré informace, které potřebují. Děkuji vám. Děkuji. Přijímáte modrou kartu od kolegyně Grapíny SAD. Děkuji vám. Já vám také děkuji za to, že jste přijela můj dotaz. Já bych se vás chtěla zeptat v souvislosti s transparentností, která existuje mezi komisí a parlamentem. Konkrétní příklad a chci konkrétní odpověď. Nedávno jsme měli e, rozpravu o, těch, o dvojí kvalitě zboží a e, tady byla zpráva kterou vypracovali specialisté a nedostali jsme k dispozici tuto expertní zprávu. S tím, že komise prostě řekla, že je to důvěrné a že to eh, eh, nedá eh, k dispozici, nedá nám výsledky vám to připadá OK, takový nedostatek transparentnosti? Jak je to možné, že tu je studie a prostě my ji nedostaneme? Eh, sekund na odpověď, paní Aji? Pardon, Já eh, beru na vědomí, co jste řekla. Děkuji. Další pan kolega Gigold, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Pan místo předseda Šivkovič, pracovní program komise stanoví eh, správná eh, ne priority eh, řešení ekologické, řešení ekologické krize a další posilování Evropské unie v naší ekonomice. To je správné, ale ukazuje to, že pracovní program má slabinu. Ehm, je velmi slabý při přisazování právního státu v Evropě. Mnoho občanů ztratilo respekt před našimi projevy, že ehm, Evropa je společenstvím hodnot. Když v členských zemích jsou porušovány pravidla jako mm, svoboda médií, boj proti korupci, posilování demokracie eh, eh, no, je vlastně pošlapáváno pak nezbývá mm, než mm, dělat seznamy, ale potřebujeme sankce, které ve vašem programu bohužel nejsou jasné. My očekáváme, že konečně přistoupíme k tvrdým opatřením, jinak ztratí občané respekt před naší eh, velkou Evropskou unii. Kolega Ryle na jednu minutu. Teď zase jde o, tak, mm, o ten um, pilíř sociálních práv, například uh, pojištěním nezaměstnanosti, což nás vede k transferové unii, která nějak nesouvisí s sociální unii. Naopak, odměňuje státy, které dělali v minulosti chyby a trestá ty, kteří to dělali dobře. Jeden příklad Německa. My jsme největší ekonomikou EU a největším čistým plátcem. Ale jak vypadá sociální spravedlnost u nás? Čistý plat v Německu o zavedení eura e, klesl o 10% jako jediná země. E, chudoba chudých se zdvojnásobila v příštích letech dramaticky stoupne. Stále více lidí žije na ulici, protože už se nemohou dovolit bydlení. Hodně e, lidí spadlo do sektoru s nízkými mzdami. E, to stouplo o 50 Tak toto vypadá v bohaté zemi Německo největším plátcem. E, sociální spravedlnost musí zůstat e, úkolem národních států. Děkuji kolegyně Tomašič na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně představení nového pracovního programu je plné velkých slov, sociálně spravedlivý přechod, zelená dohoda, ekonomika pro občany, podpora evropského způsobu života. A je tu mnoho slov o tom, proč je ambiciozní zeletná dohoda, ale není tam, kolik to bude stát evropské občany. Pokud jde o ekonomické zájmy občanů, v zájmu občanů je, aby měli práci. A spotřebitelé si toto přejí. A to zatím evropská ekonomika dělala pro občany. Jsou to prostě romantické fráze, které skrývají bruselskou byrokracii, která je vnucovaná členským státům. Náš způsob života by měl být takový, jak si jej přejí evropské národy, a ne evro- bruselští byrokraty. A nyní kolega Štefanec na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Evropská komise si stanovila ambiciozní cíle, ale chci upřít pozornost na jeden cíl, na kterém mi záleží. Je to boj proti podvodům při eurodotacích, více promocí pro společné kontrolní orgány a omezení vlivu a moci oligarchů. Mluvím o tom proto, že před dvěma lety pro neuvěřitelnou chamtivost některých lidí, kteří dnes už jsou před soudem. Vyhasy na Slovensku dva mladé životy novinář Jan Kuciak a jeho přítelkyně Martina Kušnírová. A předtím byla zavražena Dafne Karuna Galicia, malcká novinářka. Odhalovali pravdu a zločinci se báli, že přijdou nakradené peníze. Řada z nich pochází z evropských zdrojů. Pokud Evropa rozděluje tak má právo i povinnost kontrolovat jejich toky a využívání a vymáhat dodržování pravidel. Byl bych rád, kdybychom na konci roku 2020 mohli v této oblasti ochrany finančních zájmů Unie konstatovat významný posun. Komise má mou osobní podporu i celé Evropské dové strany. Děkuji. Děkuji. Jako další kolega Andrieu na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, chceme se stát prvním kontinentem bez uhlíku do roku 2050, prvním kontinentem, co se týče trvalého udržitelného rozvoje a inovací při ochraně životního prostředí. A budeme po vašem boku, abychom všichni společně dospěli k těmto cílům. Ale chci se s vámi podělit o tři obavy. První je rozpočet. Evropský účetní dvůr odhaduje na jednu miliardu euro ročně potřeby související s ekologickým přechodem. A to přesně Eh, komise plánuje na 10 let. Komise nám musí říct si konkrétně, jak najde prostředky, abychom si mohli dovolit tento přechod. Druhá eh, obava se týká soudržnosti. Nemůžeme na jedné straně bojovat za životní prostředí a na druhé neustále podepisovat eh, šílené dohody o volném obchodu s regiony na druhém konci světa. Například nechat putovat maso miliony kilometrů, přičemž evropský trh je saturovan. Je třeba řešit i sociální otázku. Ekologie a sociální otázky jsou spojené kvůli obrovským změnám pro náš ekonomický model. Avšak sociální otázka není pojednána ve vašich návrzích a s tím se nemůžeme smířit. Děkuji. Kolegyně Charanzová jednu minutu. Děkuji. Paní předsedkyně, pane místo předsedo, děkuji za tento pracovní program. Obzvlášť za význam, který připisujete evropské digitální transformaci. Potřebujeme ambiciozní digitální cíle, abychom umožnili evropským firmám růst a inovovat v Evropě a aby Evropané mohli využít všech přínosů digitální transformace potřebujeme také eh, čelit eh, dalším velkým hráčům, abychom byli, to byli my, eh, kdo bude stanovovat mezinárodně standardě, standardy. vítám také návrhy týkající se umělé inteligence, data a digitálního vzdělávání. Ovšem, rozhodování o tom, jak máme regulovat digitální svět, to je priorita. A to, toto téma bude dominovat nejenom agendě na rok 2020, ale pravděpodobně celému volebnímu období. Musíme to nastavit správně už teď. A pamatujte na to, že odpovědí není vždy více regulace, ale někdy lepší regulace. Nyní kolegyně Deli na minutu. Vážení kolegové, ehm, Pane místo předsedo, jak jsem již opakovala vícekrát, mm, klimatická e, nouze není e, tady na rok 20, 50, 20, 30. Akce musí, nebo kroky se musí přijmout teď. Nezachráníme planetu katalogem krásných slov, to říkám. Nemůžeme tedy očekat ani o rok víc Musíme tento rok začít jasnými opatřeními, především v oblasti dopravy. To je 30 skleníkových plynů. Je to jediný sektor, který neredukuje své eh, emise. Já bych si přála, abychom eh, toto eh, uzavřeli. Parlament přijal ambiciozní postoj v minulém mandátu a Mm, mm, ten souhlasíme s tím princip, že bude platit ten, kdo znečišťuje, ale rada tento text úplně na což je neakceptovatelné. Ehm, komise skutečně eh, musí přijít s eh, novým návrhem, eh, kde půjde skutečně o to, aby platil ten, kdo znečišťuje. Děkuji, paní předsedkyně, říká pan Dare. Rok 2020 je klíčovým rokem pro Evropskou unii. Komise stojí před řadou výzev, jako je například Brexit, víceletý rámec do roku 27 a komise má teď jenom 11 měsíců třeba na to, aby se poprála s Brexitem. Je důležité, aby vyjednávání zohlednila konkurenceschopnost našich malých a středních podniků a také otázku některých zvláštních produktů, které vyrábíme, které musí být chráněny. Ehm, kromě toho jde o to, abychom znásobili fondy na Erasmus. A chápe paní van der Leyen, co to znamená pro daňové poplatníky? Sliby se dělají uh, jednoduše, ale pak se musí také splnit a tady psá se je hodně. Paní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 je třeba mít možnost se zásobovat plynem, je to důležitý aspekt evropské jednoty, ale třeba také, aby nová komise se pustila do práce a musíme se také zabývat hodnotami našich otců zakladatelů. Chceme, abychom v Evropě měli především úctu ke všem členským státům a aby se nic nediktovalo. Proč se vměšovat do vnitřních věcí členských států? Proč se zajímat o otázky, které jsou v, ve výlučné pravomoci členských států? A proč eh, to navazovat na rozpočet? To je skutečně přímá cesta, která nás povede k dalšímu rozdělení. Musíme se poučit z toho, co se včera stalo. Tak eine Minute. Nyní pan, paní Glavák na minutu. 60 nešto je godina od rímských ugovora, kolegice i kolegy. Uplynulo 60 let od římských slov a svět je dnes méně stabilní než dříve. Klima, demografické změny, to všechno mění naši společnost, náš způsob života. Pane komisaři, musíme se zaměřit na rovnost, na rovné příležitosti pro muže a ženy na východě, západě, pro mladé i starší. Ten plán je, obsahuje 47 klíčových opatření, mobilizuje aspoň miliardu eur ročně. A ještě více v oblasti klimatu a životního prostředí. Takže jde o to, aby byla eh, rovná odměna za, rovnou, za stejnou práci. To bude obrovská výzva protože ženy stále vydělávají o 16% méně než muži, i když jsou v průměru vzdělanější. Nová témata, nové pobídky pro evropskou demokracii. Musíme zapojit mladé lidi, občanskou společnost, evropské instituce, aby se stali partnery v této diskuzi. A kdo jiný by měl hovořit o demokracii než kontinent, na kterém vznikla? ale musíme obnovit důvěru ohledně směru, jímž jdeme a tento program k tomu může posloužit. Děkuji. Nächstes das Wort der Kollege Pizzula für eine Minute. Kolega Pizzula na minutu. Poštovaná gospođo předsedající. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vítám iniciativu komise ale také očekávám, aby tyto cíle byly naplněny, zejména přechod k ekologické a udržitelné Evropě. A tady bude klíčová úloha na místní samozprávě, zejména co se týče Fondu pro spravedlivý přechod. A cíle v oblasti biodiverzity jsou nezbytné pro Chorvatsko jako zemi, která je bohatá na zdroje. Také vítám strategii pro lesnictví. Strategie pro udržitelné cíle je součástí zelené dohody a je to také velká odpovědnost pro občany. Jsme potěšeni, že komise zmiňuje záruku pro mladé, která umožní mladým, aby získali práci. Silnější geopolitická úloha ve svém sousedství pro Evropskou unii také bude znamenat zahájení jednání se Severní Makedonií a Albánií. Já věřím, že nová metodika spustí tento proces, zejména v, před summitem v Záhřebu, pro něž máme už doporučení. Pan Garikano. Děkuji. Takže mnoho těch negativních dopadů eh, Brexitu se může vynořit teprve v příštích týdnech, ale já chci vypíchnout jeden, který mě znepokuje obzvlášť. Když bylo Eh, Spojené království uvnitř, tak spolu s ním jsme samozřejmě jakousi supervelmocí, ale bez Spojeného království je Evropská unie relativně drobným hráčem, zejména pokud o vzdělávací instituce LSE, Cambridge, Oxford, ty všichni odcházejí z Evropy. A když se podíváte teď na eh, ten ranking, na to seřazení těch 50 nejvýznamnějších investic, tak 12 je v Ázii, 21 ve Spojených státech, 11 ve Spojeném království a ve Švýcarsku a jeden, jedna přední univerzita je v kontinentální Evropě na čísle 50, na 50. Eh, v, v pořadí a jsou to uh, eh, Delfy. Takže neinvestujeme dost eh, do eh, našeho vzdělávání. Ten program vůbec nezmiňuje univerzity. Um, univerzity. Máme problém s mobilitou, s financováním. Je to skutečná krize pro Evropu. Musíme se stát supervelmocí v oblasti vzdělávání, jinak ve znalostní ekonomice neuspějeme. Děkuji kolegyně Strik na jednu minutu. Děkuji. Pracovní program není rozhodný, pokud jde o budoucnost azylového systému. A to je proto, že v současnosti se připravují plány pro nový azylový pakt, kde předsednictví to vyhlásilo v prvním projevu. Nejdůležitější je, abychom našli řešení pro slepou uličku, která se týká rozdělování žadatelů o azyl. A vyzývám komisi a členské státy, abychom konečně měli správný díl odpovědnosti pro žadatele o azyl v Evropě. A to vyžaduje bezprostřední dělení žadatelů o azyl už na vnějších hranicích. Řada členských států uvažují a navrhují postup na hranicích, který by znamenal, že dojde k ke screeningu žádostí o azyl a chci vás opravdu vyzvat, abyste se nevydali touto cestou, protože to by znamenalo více hotspotů, zdlouhavé procedury a také delší pobyty žadatelů o azyl na hranicích, bezprostřední rozdělení a kromě toho začít vynucovat současná pravidla, která máme, co se týče přijímání, kvalifikace, abychom měli harmonizovaný systém pro žadatele o azyly a také spravedlivé dělení odpovědnosti. Děkuji. Děkuji. Kolega Fest, přejete si slovo? Víte, jaká jsou pravidla? Slovo má kolega Fest. Dank, eh, die Děkuji. Paní místopředsedkyně sociální demotka Vali dává vlastně slovo jenom pokud zapřou svoji příslušnost ke své zemi. Kolego, pokud budeme otevírat novou diskusi na tomto téma, tak vás prosím, abyste respektoval autoritu vedení té rozhodnutí předsednictva, nikoli moje. A už se to řešilo takto včera. Pokud se proti tomu chcete stěžovat, dělejte to prosím příslušnou cestou předsednictvu. Neotvírejte o tom novou diskusi. Myslím, že už to pomalu stačí. Takže prosím. Bitte? Tak se pokusíme. Ja. Jetzt. Gut, dann... Äh, Dobře, takže, mm, takže ta kritika se nebude týkat vás, ale předsednictva. A mm, právě včera mm, no, o právech eh, eh, lidů na jejich kulturu a tradice, tedy na, i na jejich eh, vlajky, Eh, co se týče domorodců, ale v případě evropských národů to pošlapáváte. Britové už z toho vyvodili důsledky a vystoupili. Já jsem si jist, že i další národy budou následovat jejich příklad. Mm, jednou doufejme i Německo a to bude jaksi dvojí radost, protože tím skončí nejenom podřízení Německu vládnutí EU, ale tím také eh, bude ukončeno podobné vedení schůzí. Podívejte se prosím ještě jednou na ty eh, krásné vlajky za námi, na které jsme všichni tak pišní. Slovo dostane pan Vondra na jednu minutu. Eh. Děkuji. Paní předsedkyně, včera jsme měli smutný den, Slyšeli jsme smutnou píseň a ten dopad už se dostavuje. Přicházíme o angličtinu jako naší lingva franku, jakožto naš jazyk společný, společného dorozumění. Přitom jazyk je podstatou vzájemného pochopení. A mohli bychom využít té příležitosti s Brexitem, protože angličtina se vlastně stane vnějším jazykem, který je přijatelný samozřejmě pro nás, pro Čechy, Němce, Francouzi. Ale vnímáme tu pravý opak. Kro, až na výjimky lidé mluví eh, mateřštinou, ostatní vůbec neposlouchají. Takže ten program komise je plný ambicí, ale není tam nic o podpoře angličtiny, jakožto naší lingva franca. Takže já se ptám, Chcete odbourat tento syndrom, babylonský syndrom, abyste abyste podpořili společné pochopení na základě jazyka? Kolega Lange na jednu minutu. Paní předsedkyně, um, pane místo předsedo, když se ehm, si vytiskl pracovní program komise, ty priority, tak Ehm, jsem měl dojem, že se tam něco ne, nevytisklo. Zahraničně, ekonomická dimenze, ehm, bude 30, ehm, jakože to někdy v budoucnu nastane, ale nic. Co ohledně zajištění zeleného dílu zahraničně politickým dimenzí nebo mm, nic o cílech eh, udržitelnosti OSN. Takže já se skutečně ptám komise, kde jsou SDG ve, v obchodní politice? Jak to bude vypadat dál s tím uh, fondem na přizpůsobení hranic, border adjustment, aby nedocházelo ke znevýhodní kon, konkurentů? Eh, kde, jsou, kde je odpovědnost řetězců a jejich dodavatelských řetězců na, mm, globální. Na to musíme ještě pracovat. Děkuji. Já bych chtěl dát nyní slovo panu Botošovi. Na minutu. Pane komisaři, pane předsedo, já jsem viděl, že pracovní program Komise na rok 2020 zahrnuje různé iniciativy, které souvisí se zdravím a výživou. Například Farm to Fork Strategy nebo um, Beating Cancer, čili poražení rakoviny. Já s tím ale nemůžu souhlasit, protože v tom programu chybí některé extrémně důležité iniciativy a prostřednictvím kterých bychom dali spotřebitelům možnost si vybrat. Nejdůležitější faktor je společný boj pro, eh, za prevenci onemocnění. Musíme si uvědomit, že všichni Evropané bez ohledu na přípravu mu, musí mít uh, korektní, pravdivé informace o potravinách, které hodlají konzumovat. Takže je důležitá iniciativa označování na základě toho principu semaforu, čili barevného označení z hlediska zdravotního dopadu na zdraví lidí, protože občané e, to musí být, být zdaleka nejdůležitějším bodem naší agendy a zejména jejich zdraví. Eh, Nyní dám slovo eh, panu Rusovi na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Zelená dohoda je naší novou růstovou strategií. To je v pracovním programu Evropské komise. Avšak jediná věc, o kterou víme, je, že to bude stát 11 a půl tisíc miliard. A to znamená pro podniky, eh, že pro podniky a občany to je absolutně nejasné. Zelená dohoda je návrhem zákona, což znamená, že ten proces je nevratný. Ekonomika bude řízena Evropskou komisí, což je podvod, protože nevolení eurofilové budou stanovovat to, co je zelené a to, co je černé. Ztratíme kontrolu, budeme mít eh, více byrokracie a Evropské unie. A klima bylo odvráceno a Brusel dostává více moci. Kolegové, z, z východní Evropy se s tím před 30 lety již rozloučili. Demokracie je nám vzdálenější než kde jindy a to nechtějí naši spoluobčané. A s touto politikou více členských států naváží na to, co dělali Britové. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo Petr Markeš na jednu minutu. Dobrý den, prezident. Děkuji, pane předsedo musíme nejdříve říci, že naší klíčovou prioritou byly zohledněny Evropskou komisí a to je celkově za to dobrý dokument. Dobře odvedená práce, pane místo předsedo, ale nepleťte se, to je opravdu důležitá diskuse a důležitý dokument. Ale všechna slova, která posunou ku předu evropský projekt byla už řečena a napsána. Teď musíme jednat, musíme jednat, abychom byli v popřetí dekarbonizace a musíme zaručit, že nikdo nebude stát opodál. Nemůžeme vyhrát ve válce o dekarbonizaci bez eh, s armádou nezaměstnaných. A přechod nebude spravedlý nebo efektivní, pokud nebude přesahovat naše hranice. Musíme být solidární a potřebujeme ekonomiku, která bude pracovat pro lidi. A potřebujeme úplnou měnovou a ekonomickou unii. Ale aby to bylo opravdu relevantní, musíme skutečně plnit naše sliby. Už není čas na krásná slova, musíme na to nalézt prostředky a musíme se dohodnout na odvážném víceletém finančním rámci. Děkuji. Děkuji. A nyní dostane slovo kolega Tang. Děkuji vám. Pane předsedo, pane Ševčovič, měli jsme tu první geopolitickou událost Iráku a ta hrozba tarifů Donaldu, Donalda Trumpa. A komise byla sticha. Ovšem naši občané mají očekávání týkající se udržitelnosti klimatu, sociálních práv. A to vy budete mlčet ke všem těmto věcem? Plány jsou hezké, ambiciozní, ale když povedou ke konfliktu se Spojenými státy, s Čínou, s dalšími státy, třeba eh, eh, dávky v nezaměstnanosti a rozpočet, to jsou všechno body, v nichž my vás podpoříme, ale jedině, pokud jste připraveni věci skutečně prosadit. Ta naše sociálně tržní ekonomika je samozřejmě svobodnější než čínský eh, eh, stát jedné strany, ale eh, můžeme zvítězit jedině, když budeme upřímně bojovat za udržitelnou Evropu. Potřebujeme silnou komisi. Děkuji a Nyní postup Catch the Eye. Přihlásila se řada poslanců, takže prosím dodržujte přidělenou řečnickou dobu. To, to znamená minutu, abych mohl dát slovo co nejvíce kolegům a kolegyním. A začne paní Grapíny na minutu. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. To, co jste zde představil, je nepochybně program, proti kterému se nikdo nemůže eh, stavět. Možná by to mohl být program na celý mandát, nejenom na 2020. Já samozřejmě souhlasím se všemi těmi body. Ale chci se zeptat na několik konkrétních věcí. V zásadě všechny ty nové programy, které představujeme společně, všechny tři instituce, musí mít ve svém středu občana. A k programu soudržnosti. Domníváte se, že po těch opatřeních z předchozího volebního období se snížily rozdíly mezi regiony? Co můžete dělat konkrétně, aby tyto rozdíly zmizely? Aby měli všichni občani stej, stejná práva? A co se týče ještě té transparentnosti, kterou jsem zmínila, máte jasnou metodiku e, týkající se právního státu. Ale co to znamená? Můžete nám představit tuto metodiku? Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo panu Basesku za jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se podíval na ten program komise a když se podíváme na ty priority, tak si říkáme, odkud se vezme tolik peněz? Máme eh, cíl mít eh, tu neutrální Evropu z hlediska eh, znečišťování a program 5G, evropskou armádu a chceme implementovat ten sociální pilíř. Já nevěřím na tolik priorit zároveň, když se podíváme na to, kolik máme peněz. Takže upozorňuji, že ten váš Green Deal musí být vnímán zodpovědně. A e, tisíc miliard na deset let, to je málo. Podívejte se do Valažiruji v Rumunsku, podívejte se tam na to zavírání těch dolů. Byl tu program s Evropskou unii a zůstala tam chudoba a nezaměstnanost. Dobrigado. Tem agora a palavra a nossa colega e deputada Maria Manuel. Děkuji. Paní uh, Mark má slovo. Děkuji, pane předsedo. Program Evropské komise um, lepší regulace je v podstatě eh, znovu to tež. Um, ehm, platforma Fit pro budoucnost. Tam nevidím nic nového. Komise mm, mm, kde využívá technologie umělé inteligenci, jak eh, zlepšit vaše vlastní služby při využívání komunitárních fondů, možná pro lepší přístup malých středních podniků, aniž by eh, chom ztratili schopnost to hodnotit. Víme, že umělá inteligence a nová technologie může pomoci evropským institucím a přiblížit je občanům. Děkuji. Nyní dám slovo um, Pan Čuhodáru, děkuji. Já jsem z Jaše, úplně na východě Evropské unie v Rumunsku a mám tu eh, tři eh, požadavky jednak je tu Schengen. My splňujeme všechny podmínky a ještě dnes s nám nebylo dovoleno vstoupit. Pak infrastruktura. Já jsem z regionální nemocnice eh, v Jaši, pohotovostní, a eh, my jsme žádali o finance. Snažíme se tam, eh, snažíme se urychlit tyto postupy alokování fondů protože eh, je to zatím problém. A za další musíme vyvážit eh, dotace v zemědělství, abychom měli rovné podmínky napříč celou Evropskou unii. A já žádám, aby mě podpořili i další poslanci z Rumunska, kteří jsou v tomto eh, parlamentu, protože toto jsou důležité cíle, které by měly být prioritou i pro Evropskou komisi. Muito obrigado. Děkuji, děkuji všem za dodržení řečnické doby. A nyní Dominik Hustervejsa. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci. Jsem pro pracovní program komise a mám radost z toho, že je tu také odkaz na konferenci o budoucnosti Evropy, protože osobně z toho chcete udělat zásadní ambiciozní proces a jak zmínili další kolegové, podobně jako Ska Keller, která je zde přítomna, to, co nastalo včera, je velmi důležité. Pozitivní hlasování o Brexitu. A měli bychom být jednotnější jako Evropané a měli bychom podpořit Evrop, evropskou jednotu. Komise je nakloněna návrhu velkých politických skupin, kteří tvrdí, že třeba udělat kvalitativní skok politické integrace. A to je mandát, který jsme dostali od Evropanů při posledních volbách. Děkuji mnohokrát. A nyní eh, dám slovo paní Margaretě Markeš. Já bych na úvod chtěla poděkovat místo předsedovi Ševčovičovi za to, že představil pracovní program komise na rok 2020 do takových podrobností, že si parlament může udělat představu jasnou o tom, jaké jsou ambice komise pro tento první rok. je škoda, že nemáme ten víceletý přístup více, ale aspoň víme, co hodlá komise dělat v příštím roce. Měla bych však pár otázek, samozřejmě nemám čas navíc. První je, že se komise bude muset vypořádat eh, s tou otázkou, aby tedy eh, evropští občané více věřili v evropský projekt. Demokracie je otázkou zásadního významu. A to se týká i meziinstitučních vztahů. Dále financování těchto projektů. Jinými slovy, evropské instituce budou důvěryhodné jedině, když naši občané budou jasně chápat, že ty politické návrhy, které předkládáme, že za nimi jsou, je finanční krytí eh, pro ty konkrétní projekty a politiky. My doufáme, že bude komise stát při parlamentu při vyjednávání o rozpočtu. A nyní bych dal slovo Fernando López Aguilar. Viceprezidente Sefcovič. Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo Ševčoviči. V prioritách pracovní programu komise jsou priority dvě. Více demokracie v Evropě a podpora evropského způsobu života. A to se dotýká pravomocí výboru Libe, kterému mám tu čest předsedat. A některé otázky jsou nedořešené. Připomenu mechanismus právního státu pro dodržování demokracie, který byl trvalý a který by zahrnoval všechny členské státy. Za druhé, aktualizovat nařízení o přístupu k dokumentům a nařízení o transparentnosti, které je 20 let a už není dodržováno. A za třetí, potřebujeme závazný eh, mechanismus solidarity, který by byl aktualizací dublinského nařízení a které by bez zbytku využívalo rozpočtovou kapitolu pro migraci a azyl. Takto bychom mohli čelit migrační krizi a humanitární tragédii, kterou vidíme v Řecku. Za třetí, potřebovali bychom zrušit článek, který předpokládá inkriminaci humanitární pomoci. A kromě toho posílit i prostor bezpečnosti a spravedlnosti, který by byl užitečný pro ty, kteří mají vnější hranice. Děkuji mnohokrát. A nyní jedna minuta pro kolegu Millera. Děkuji mnohokrát. Domnívám se, že komise si stanovila vhodné cíle, ale je třeba se také zabývat sociální problematikou a pracovníky. Hovořím o univerzálním minimálním mzdě a podpoře v nezaměstnanosti. V řadě zemí existuje minimální mzda, ale tady jde o mzdu, která je stanovená o v souvislosti s průměrným platem a mělo by to být 60% platu v celé Evropě. Potřebujeme plán boje proti daňovým únikům a musíme si stanovit i ambiciozní konkrétní cíle. Je třeba využít stávající mechanismy podle smlouvy a vzdálit se zásady jednomyslnosti. To, by, to se zdá jednodušší než iniciativa, která je zde navržena je třeba revidovat výsady komise a smlouvy a to se zdá poměrně složité. Děkuji a nyní mm, má slovo paní eh, Kasomana Kolonzáles na eh, jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Ehm, pane komisaři, ehm, my eh, vítáme ve vašem pracovním programu eh, rok 2020, že máte tedy zelený díl, protože parlament již eh, vyhlásil klimatickou nouzi. Současně si myslíme, že komise by se měla zaměřovat i na externí akce, jak bránit evropské, mezinárodní humanitární právo, jak posilovat rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc. My víme, že státy, které nepřispěly k eh, oteplování, jsou státy, které trpí eh, důsledky této klimatické nouze. Některé země již tedy přešly k ochraně um, um, prostředí, protože se přihlásili k řadě mezinárodních prohlášení. My věříme eh, Mm, pane komisaři, že v tomto pracovním programu také usilujete o ochranu vyhnaných osob a jak tedy eh, mm, dospějeme ke klimatickému uprchlíkovi jako eh, součástí Evropské unie. Nyní dostane slovo kolega Belka. Děkuji, pane předsedo. Já chci pokračovat eh, v práci eh, na eh, boji proti mm, daňovým podvodům, vyhýbání se daní, jak víme, tak eh, diskuse o těchto věcech se nyní zaměřuje na OECD. To je v pořádku, ale problém je, že nemůžeme doufat v nějaký výsledek těchto diskusí, který bude uspokojivý pro nás. Některé státy OECD budou proti Jedna věc, kterou očekáváme, je, že ehm, evropští členové OECD by měli najít společné pozice, což ehm, není vždy ten případ. Dovolte, abych ehm, vyzval Evropskou komisi, aby hledala společné stanovisko v EU a ovlivňovala výsledek diskusí OECD. Děkuji. A slovo dostane paní Pereira na minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Sociální zelená propaganda v těchto programech. Tedy jsou tu sociální otázky zelené, ale nezaměřujeme se dost na sociální rozvoj. Vlastně vy sice propagujete Green Deal, ale neuvědomujete si, že čelíme selhání růstu. Celé je to založeno na ten neoliberální systém. Věřitelský systém, který vyčerpává naše zdroje. A vykořišťování a veškeré politiky, které, ke kterým Evropská unie přispívá. A Portugalsko bylo ze strany komise často kritizováno, pokud jde o minimální mzdu a evropský semestr a také v oblasti jednotné měny a vy to určitě budete nadále zintenzivňovat na úkor našeho státu. Ale já myslím, že je to nepřípustné. Muito obrigado. Toga na palavra Děkuji a nyní dostane slovo Mike Wallace. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vy jste řekl ehm, v pracovním programu, že Ruská komise bude mm, prezentovat akční plán na zlepšení odolnosti mm, naší demokracie. Ehm, mm, já jsem eh, navštívil eh, části tedy eh, Španělsko, kde byli uvězněni někteří katalánští poslanci. To je naprosté porušení demokracie, co se tam děje. To nejsou lidé z, z, z mimo Evropu, je to španělská vláda justice, je tam oddělení pravomocí. Toto je o odpírání občanských práv. Není to jenom o nezávislosti Katalánska, je to o odpírání občanských práv uvnitř Evropské unie. Co udělá komise s tím? Protože to je skutečně hamba. Děkuji. Poslední řečník eh, Catch AI bude pan kolega eh, Oča. Ehm, děkuji. Pane předsedo, vy jste prezentoval velice ambiciozní program s ambiciozními eh, čísly, bychom jich dosáhli, budeme příkladem pro zbytek světa, ale musíme udělat všechno pro to, aby tato transformace byla co nejspravedlivější abychom při přechodu na zelenější ekonomiku nezapomněli na sociální důsledky, které přinese tato transformace. Vy jste nabídli nástroje jako fond e, spravedlivé transformace, Just Transition Fund, který bude jistě dobrý, ale musí z něho profitovat regiony, které to nejvíce pod třebují, pokud budou státy předkládat projekty za tyto regiony, tak jim třeba pomoci, aby se to dostalo do zemí jako Slovensko, Polsko, Bulharsko. Tedy země, které budou nejvíce postižené touto transformací, protože jejich energetický mix se skládá z plynu, jádra a e, zároveň se opírají o těžký e, těžební průmysl a energeticky náročný průmysl. Udělejme tedy všechno pro to, aby tato transformace pro lidi byla co nejsnesitelnější. Děkuji. Děkuji. A nyní bych chtěl dát slovo na závěr diskuse místo předsedovi komise, pan Maroš Ševčovič. Děkuji, pane předsedo. Já vám chci poděkovat za tuto velmi bohatou, obsáhlou rozpravu. Myslím, že tato, i tato diskuze jasně potvrzuje, že náš pracovní program odráží naše společné priority. Děkuji za veškerá slova povzbuzení, za to, že jste vypíchli některé tyto podrobnosti, na čem musíme pracovat ještě více a i ty části, které shledáváte, že v tom programu zatím chybí, a e, na kterých bychom měli společně pracovat. Myslím, že to moto, které paní předsedkyně von der Leyen vtělela komisi, že to bude geopolitická komise, která bude usilovat o více. A já si myslím, že s vaší pomocí, s vaší podporou se nám to může skutečně podařit. Já bych e, tu chtěl navázat na slova paní Nibler a pana Markeše, že Mít ambiciozní program je hezké, ale ještě důležitější je jeho náležitá implementace. A já tu vnímám ozvěnu této skutečnosti ve, v řadě dalších vašich příspěvcích a eh, že se mohu spo, těšit na spolupráci s vámi a že jakožto spolulegislátoři všichni s radou eh, to dokážeme. dokážeme. Paní um, Kelly odkázala na včerejší diskuzi a já si myslím, že to rozloučení s našimi britskými přáteli je něco, co eh, stále ještě cítíme. A takže teď, jak eh, odpovídat na tuto výzvu, je postavit ještě lepší Evropu, která bude ještě konkurenceschopnější, zelenější, bližší občanům. A já jsem přesvědčen, že začít tu konstruktivní práci na tomto ambiciozním programu, to by byl ten správný, správný krok. Paní Juriš Nikolsonové, bych, která poukázala na výzvy ohledně nas, nastavení minimální mzdy, tak eh, já chci říct, že my představíme pouze rámec pro stanovování minimální mzdy, a samozřejmě budeme konsultovat se všemi sociálními partnery, se všemi eh, aktéry a zajistíme kolektivní vyjednávání na 100%, ale myslíme si, že si všichni zaslouží um, férovou mzdu a takže by bylo dobré, kdybychom se dostali k tomuto základnímu eh, lidskému právu, které je důležité pro všechny občany na našem kontinentu. A pokud jde o řízení pro porušení proti Rakousku, tak tam zatím studujeme reakci Rakouska na naše zúvodněné stanovisko a pochopitelně, že budeme informovat parlament, jakmile tato studie bude dotažena. Paní Obry odkázala na ten mm, mechanismus Eh, přizpůsobovací ohledně uhlíku na hranicích. A to už je v našem eh, programu do, je to eh, tedy spíš pro 21, protože je to velice složitý mechanismus. Musíme být připraveni na také velice intenzivní mezinárodní debatu o tomto mechanismu. S tím, že bychom si přáli, aby země jako Čína a další měly stejně ambiciozní systém obchodování s emisemi jako my, ale pokud se tak nestane, tak eh, tento mechanismus jako Carbon Adjustment bude muset existovat, aby byly nastaveny rovné podmínky a abychom motivovali další ekonomiky, včetně těch velkých ekonomik, ke snížení uhlíkové stopy ve svých hospodářstvích a produktech. Mnozí z vás vypíchli význam právního státu a já eh, s vámi naprosto souhlasím. Tato komise je odhodlána zajistit dodržování právního státu a to rovným způsobem ve všech členských státech. Paní Desuter, já vás chci ujistit ohledně jedné velmi důležité skutečnosti. Komise zajistí plný, plné dodržování listiny základních práv při řešení nových problémů, jako je umělá inteligence a rozeznávání obličeje. A v kontextu toho, co řekl pan Arman, já vám děkuji za váš projev, za váš příspěvek a za různé konstruktivní postřehy. Mimo jiné jste zmínil antisemitismus. Ten byl eh, jedním z hlavních předmětů včerejší debaty, kdy jsme vyslechli svědectví přeživších holokostu a já s vámi opravdu maximálně souhlasím, bude to důležitý princip práce Evropské komise. Pan Garikano hovořil o pracovním programu a zmínil také to, že s tím, jak odchází Spojené království, tak přijdeme o mnoho univerzit, které byly součástí vzdělávacího prostoru Evropské unie a nyní eh, tento prostor opustí. My se však snažíme o udržení eh, dobrých vztahů se Spojeným královstvím prostřednictvím Erasmu a výzkumných programů, ale nad rámec toho chceme zajistit, aby evropský vzdělávací prostor byl realitou do roku 2025, takže bychom s, se stejnou intenzitou pracovali i na naší agendě pro dovednosti, až bude, už teď, kdy budeme pracovat na našem programu. Paní Aje, já bych vás chci ujistit, že to posuzování dopadu je pro nás velice důležité. Nedojde k žádnému legislativnímu návrhu bez um, patřičného posouzení dopadu, protože víme, že posouzení dopadů často nabízí základní odpověď na argumenty a různé debaty, zejména s těmi, kteří s těmi návrhy potenciálně nesouhlasí. A my dodržíme plnou transparentnost Eh, budeme mít ten eh, rejstřík eh, informací a budeme se tyto informace sdílet s vámi se všemi. A co se týče otázky chudoby, na kterou upozornilo několik kolegů, budeme to řešit prostřednictvím sociálního plánu, sociální cestovní mapy, stanovování minimálních mest a budeme pracovat na záruce pro děti. Tu zmínilo několik z vás také a já doufám, že s vaší pomocí a s potřebnými financemi zahájíme celou tu vlnu obnovy po Evrop, v celé Evropské unii, která nám pomůže řešit nejenom emise skleníkových plynů, ale také zvýšit kvalitu života, zejména pro ty, kdo žijí v sociálním bydlení. A e, snížíme jejich e, faktury, které musí platit za vytápění, chlazení e, nebo prostě za spotřebu elektrické energie. Pane Belka, eh, bereme daňové úniky velice vážně a budeme spolupracovat s našimi partnery z OECD a pokud dojde k uzavření nějaké dohody v rámci OECD, tak učiníme vše nezbytné eh, a přijme všechny kroky k její implementaci. Eh, ale chci vás ujistit, že pokud tato dohoda nebude, bude Evropská unie jednat sama už nemáme další trpělivost tím, abychom čekali na eh, neustálé pokračování eh, toho jevu, že se dostatečně neplatí daně na evropském kontinentu. Vím, že čas je omezený, ale eh, já bych jen, chtěl, chtěl jenom říct, že budeme konzultovat velmi zevrubně sociální partnery, budeme respektovat vš- všechny výsady sociálního dialogu, protože jedině tak dosáhneme maximálního výsledku. A co se týče rozšíření, tak eh, myslím, že jsme velmi jasně řekli, že budeme mít novou metodiku. Velice důležitý summit v Zagrebu, který eh, je organizován eh, díky chorvatskému předsednictví, kterým chceme povzbudit tento proces Ehm, Severní Makedonie, Albánie, to jsou jasné priority pro tuto Evropskou komisi. A pokud jde o ten transformační fond a víceletý rámec, tak eh, to byl eh, bod, na který upozornila paní Bonafé a další. Když hovoříme o 7,5 miliardách eur na tento fond, tak to jsou čerstvé prostředky. Tak to, to komise prezentovala. Je to nad rámec Eh, toho, co už existuje v MFF a komise je připravena eh, se bojovat s radou, aby zajistila, eh, že tedy zajistíme dostatečné finance pro všechny, i pro všechny ty ambiciozní prvky, které jsou v našem programu a je na nás všech, abychom tyto prostředky využili tam, kde jsou nejvíc potřeba, kde je nutno lidi přeškolit, kde musíme najít nové příležitosti pro horníky a kde lidé pracují v těch náročných, energeticky náročných průmyslech, aby ta transformace byla férová, aby nikdo nezůstal ponechan stranou, ani město, ani region. A naprosto souhlasím s těmi z vás, kteří zdůrazňovali význam ambiciozního víceletého finančního rámce paní Daly, pan Olbich, pan López Aguilar, paní Nibler. Všichni zmiňovali důležitost příslušné víceleté finanční perspektivy. A bude se konat mimořádný summit, kde to bude hlavním bodem na pořadu jednání. Takže věřme, a snažme se argumentovat s našimi předsedy vlád. Potřebujeme silný finanční rámec a každý měsíc, kdy se spožďujeme oproti více tému finančnímu rámci, tak ohrožujeme náš program. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážné poslankyně, děkuji vám za vaše příspěvky a ve strukturovaném dialogu s vašimi výbory bude možnost se podrobně zabývat tímto programem a na to se také moc těšíme. Děkuji vám, pane předsedo. Nuno Melo požádalo slovo. Ano, pane předsedo. Pane místo předsedo Evropské komise, zdá se mi, že jste zapomněl eh, na některé mé otázky. Zejména otázky, které jsem položil o energetickém propojení eh, plynové infrastruktury na Iberském polostrově. Můžete odpovědět na plynové propojení? Rádi bychom odpověděli na tyto otázky. Nyní na základě posledních poznámek pana místopředsedy tato rozprava končí a postoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je prohlášení komise o reakci Evropské unie na ničivé povodně ve Španělsku. A nyní bych chtěl vyzvat kolegy, aby byli i nadále disciplinováni při využívání řečnické doby a, a nejdříve dám slovo přímo panu místopředsedovi Evropské komise, panu Maruši Ševčovičovi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že toto téma je jasným svědectvím o tom, že klimatické změny jsou reálné a jejich dopady jsou někdy příliš ničivé a dramatické. Extrémní události nastávají stále častěji a intenzivněji. Sucho a lesní požáry se neomezují na Středomoří a na tropické bouře se eh, přesunuly do Irska a dochází k dramatickému událostem v celé Evropě. A ty eh, bouře Gloria způsobila požáry a, my, a, a povodně. A my jsme s lidem Španělska a Posíláme naši účast všem, kteří přišli o své drahé. Evropa stojí při španělském lidu. Máme nástroje pro poskytnutí pomoci, když se dostaví závažné přírodní okolnosti a solidarita Evropské unie je připravena pomoci obyvatelstvu při obnovení základní infrastruktury, při úklidu. Zdá se, že máme problém se španělským kanálem. Snad už to funguje. Prosím. Takže když dovolíte, začnu odstavcem, který je velmi důležitý pro naše španělské kolegy, protože začíná větou Evropa stojí při španělském lidu. A máme nástroj, jak poskytnout pomoc, když se dostaví závažné přírodní katastrofy. Chceme pomoci při obnově základní infrastruktury, při úklidu a také při zachování kulturního dědictví. Avšak Fond Solidarity není nouzovým nástrojem a trvá určitou dobu, než je mobilizován. Evropský parlament a rada musí schválit aktivaci tohoto fondu a rozpočtové prostředky budou zaslány po vyhodnocení žádosti členského státu. Pro bezprostřední pomoc obyvatelstvu eh, španělské úřady musí vyhodnotit škody, které byly způsobeny a zjistit, zda přesahují eh, práh 1,5 regionálního HDP, což je podmínka pro úspěšnou žádost o fond Solidarity. Eh, španělské úřady dobře znají postupy fondu Avšak eh, jednotlivé složky komise jsou připraveny poskytnout pomoc a rady. A v současnosti vyhodnocujeme dřívější žádost Španělska z listopadu loňského roku z regionu Valencia, Murcia, Castilla, Mancha a Andaluzie z, z důvodu eh, závažného vlivu počasí v září loňského roku. A žádost jsme dostali tento týden a předběžná platba 4,7 milionů euro je na cestě. Avšak eh, do budoucnosti víme, že musíme být připraveni na to poskytnout ještě více. Co se stalo ve Španělsku, je bohužel předzvěstí toho, co nastane, pokud budou pokračovat klimatické změny. A Fond Solidarity EU poskytuje prostředky po katastrofě a musíme být aktivnější. A proto v nedávných letech komise stále více zdůrazňovala prevenci, přizpůsobení se klimatu a politikám řízení rizika. Pro politiku soudržnosti katastrofy a řízení rizika jsou klíčové, protože místní a regionální orgány čelí jako první dopadu katastrofy a je to efektivní investice do prevence budoucích ztrát a také přispívá udržitelnému rozvoji v tomto období 2014-2020 v politice soudržnosti bylo investováno 8 miliard euro do přizpůsobení klimatickým změnám a prevenci rizika. A to zahrnuje širokou škálu forem podpory. Povodně jsou hlavním rizikem po erozi pobřeží, lesním požárům, zemětřesením a suchu. Prevence je hlavním důrazem naš, naší činnosti. Je třeba mít systémy včasného varování, příprava strategií a pokynů, zvýšení povědomí, ochrana před povodněmi, udržitelné řízení, nakládání s půdou. A v tomto období jsme také zaznamenali zájem o zelenou infrastrukturu, zejména co se týče zelených ploch ve městech a povodňových oblastí. A vyzýváme členské státy, aby připravovali plány eh, řízení rizika, které jsou nezbytným nástrojem pro řešení povodňových situací. Kromě prevence se také týkáme na podporu, co se týče vybavení a přípravy jednotek civilní ochrany. Evropské prostředky také podporují zlepšení a rozvoj eh, evropského systému včasného varování na základě systému čidel a družic poskytují včasné informace o extrémních meteorologických javech a zlepší predikci dopadu takových událostí, jako jsou povodně. Tyto systémy umožňují reagovat místnímu společenství a dělit se o informace a připravovat se na lepší koordinovanou reakci. Konečně nabízíme flexibilitu v programech soudržnosti změny programu mohou být navrženy a rychle dohodnuty, abychom přesunuli zdroje do oblastí, které jsou nejvíce potřebné. Takže pokud je potřeba provést změny, je to možné v rámci tohoto finančního období. Návrhy Komise pro politiku soudržnosti po roku 2020 zahrnují řízení rizika a přizpůsobení se klimatu jako specifické cíle. Prevence a připravenost zahrnuje infrastrukturu, vybavenost, rozvoj systému včasného varování a výcvik pro jednotky civilní ochrany tam, kde je to vhodné. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Prezident. muito obrigado pela sua intervenção. Uh, passamos agora às intervenções. Eu peço a todos que respeitem o tempo atribuído. Děkuji a nyní má slovo kolegyně Dolores Montserrat. Děkuji vám, pane předsedo. Já nejprve musím vzpomenout všechny, kteří přišli o život při bouři. Španělsko trpělo děsivými eh, dopady bouře Gloria, ale eh, také bouře Dana a mnoho občanů Eh, utrpělo materiální škody. Znamená, že lidé skutečně jako obrovské ekonomické, nejenom teda lidské, samozřejmě ztráty, ale ekonomické ztráty, environmentální ztráty, samozřejmě delty řek, to jsou obrovské problémy pro nás. Ve Španělsku se jedná o oblasti, které jsou známé hlavně pěstováním rýže, čili skutečně to mělo opravdu devastující dopad i na mm, úrodu všech těchto plodin, sezónní plodiny, mm, zemědělci, chovatelé dobytka. Balearské jsou ostroví Murcia, Castilla, La Mancha, Aragon. To jsou všechno postižené regiony. Postižení Španělé tedy potřebují rychlou a efektivní reakci ze strany španělské vlády. Žádáme španělskou vládu, aby vyhodnotila, eh, které zóny jsou nejpostiženější, které potřebují pomoc. Žádáme, aby vláda požádala o použití fondu Solidarity a aby vyhlásila zónu přírodní katastrofy v postižených oblastech. EU by tedy měla přispět k aktivaci fondu Solidarity, fondu soudržnosti. Je třeba pracovat pracovat i na větším rozpočtu v rámci nové SZP, tak aby byly peníze na financování eh, a prevenci rizik pro naše zemědělce. Potřebujeme ambiciozní zelenou dohodu, eh, která eh, zabrání důsledkům klimatických změn. Také je třeba lépe čistit naše lesy, naše řeky, tak, abychom předcházeli budoucím meteorologickým jevům. Evropa se nemůže dívat stranou, musí jednat. Španělé, kteří utrpěli touto boří, už nemohou čekat a EPP Eh, rozhodně na to eh, bude tlačit. Jsme s našimi spoluobčany a nenecháme je stát stranou. Děkuji. Eh, Děkuji. Nyní Kristina Maestre Martin de Almagro na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající za pár měsíců volebního období je toto už je třetí živelná katastrofa, o které hovoříme v Evropském parlamentu a obáváme se, že to nebude jediná katastrofa, protože klimatické změny jsou jasnou realitou. A projevuje se to právě bouřemi, jako byla ta ve Španělsku. I podle vlastních údajů komise více než 500 tisíc osob v Evropské unii Eh, je vystavena eh, těmto eh, rizikům záplav a 2,2 miliony obyvatel v EU. Tam hrozí ehm, záplavy kvůli vysokému přílivu. A my tedy, jak eh, Španělé, v tom nejsme sami. Musíme společně přijímat opatření, abychom tomu předcházeli a také musíme okamžitě eh, uplatnit fond Solidarity. Potřebujeme to, abychom mohli ukázat, že i tohle je soudržnost a že naše země, stejně jako další země, mohou získat podporu EU na kompenzaci všech škod, které eh, vyvolala tato děsivá bouře. Některé věci už bohužel nelezou vrátit, nejdou vrátit jako ztracené lidské životy, ale Evropa musí být po našem boku, abychom neopustili všechny ty rodiny, a odvětví, která byla poškozena katastrofou a eh, jak už jste říkal, pane místopředsedo, budeme vděční především za rychlost a flexibilitu při použití fondu. Děkuji. A nyní kolegyně Susana Solís Perez na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající, děkuji, pane komisaři, za vaše slova. Bouře Gloria tvrdě zasáhla Španělsko. 14 mrtvých, 83 raněných. Opravdu eh, ten výsledek je katastrofální. V Katalánsku, ve Valencii, na Baleárech, v Murcii, v Aragonu jsou oblasti, které přišly o miliony na infrastrukturách a na zemědělské půdě. Také jsme přišli o nábřeží, o mm, pláže, o zemědělské plodiny a to jsou přitom regiony, které závisejí na zemědělství a cestovním ruchu. A nejhorší je, že toto není izolovaný jev byly, byla tady už bouře Dana a experti varují, že tyto jevy se budou množit. A dnes chci tady požádat komisi, abychom, aby předložila efektivní návrhy. Já navrhuji tři opatření. Za prvé, fond Solidarity. Musíme ho aktivovat, ale pokud se tyto jevy budou množit, musíme také navýšit rozpočet fondu, fondu Solidarity, tak aby bylo možné pokrýt všechny občany, kteří trpí v takovýchto tragédiích. Za druhé je zlepší, je, je lepší eh, urychlit eh, administrativní formality, protože ve Španělsku občané stále ještě eh, čekají na kompenzaci za danu. A za třetí je třeba zlepšit prevenci rizik živelných katastrof a lépe se uspůsobovat eh, důsledkům klimatických změn. Je to nezbytné, chceme-li chránit životy. Konečně musíme také eh, zdůraznit jednu ze základních hodnot EU solidaritu, protože právě teď ji potřebujeme více než kdy jindy. Děkuji. Děkuji na jednu minutu Diana Ryba i Chiner. Děkuji vám. Minulý týden bouře Glorie měla něčivé důsledky v Katalánsku i ve zbytku Španělsko. Více než 13 lidí přišlo o život. Je tento klimatický jev měl ekologický a zemědělský dopad, který je zcela bezprecedentní. Je to jasný důsledek klimatických změn po bouři Gloria zmizely pláže, infrastruktury, které jsou podél moře. A způsobilo to také velké hmotné škody v deltě řeky Ebro. Podle prvních odhadů dopad škod je 74 milionů eur jenom v okolí Barcelony, což je zásadní pro katalánské hospodářství. Potřebujeme tedy rychlou reakci, žádáme Evropskou komisi a španělskou vládu o tři opatření. Za prvé, aby se okamžitě aktivovaly prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje, tak aby bylo možné spolufinancovat opravu škod. Za druhé, jak jste říkal, Fonda Solidarity, ale také potřebujeme specifický akční plán pro středomořské pobřeží a pro deltu řeky Ebro v souladu eh, s ochranou delty, eh, kterou schválila katalánská vláda. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Nyní na jednu minutu pan kolega Marko Dreosto. Děkuji vám. Já bych chtěl především vyjádřit solidaritu se španělskými kolegy a s celým Španělskem kvůli katastrofám a záplavám, které utrpěly minulý týden. Já jsem zpravodaj za naši frakci pro mechanismus civilní ochrany Unie a chtěl bych této souvislosti zdůraznit, že je třeba pracovat na prevenci živelných katastrof je třeba především předcházet těmto situacím, soustředit se na prevenci. Musíme mít eh, inovativní strategie, dlouhodobé strategie, které pomohou zabránit nebo alespoň zmírnit sociální a lidské dopady eh, těchto dramatických katastrof. Další základní faktor je eh, školení občanů, dobrovolníků civilní obrany a to je věc, kterou navrhujeme v novém nařízení. Na závěr chci ještě poděkovat dobrovolníkům, kteří se eh, nabízejí každý den, eh, vždy, když dojde k takovýmto kalamitám. Děkuji. Děkuji vám. Ehm, Děkuji vám a, a nyní jsme také uzavřeli eh, každý haj, kolegyně Viledonová. Bouře Gloria velice tvrdě zasáhla pobřeží eh, Středomoří, Andaluzi, Baláry, Katalánsko, Mursi, Valenci. To jsou území, která byla postižena. Dnes eh, eh, jsme napočítali 14 mrtvých, desítky zraněných. Gloria zničila infrastruktury, vybavení měst, pláže, zemědělské plodiny, obchody i byty. Tyto škody navíc jsou zdůrazněné ještě politikou urbanistické spekulace nezodpovědných a skorumpovaných korumpovaných vlád, které tolik poškodily eh, pobřeží. Klimatické změny mají již viditelné dopady. Tento jev velice intenzivně ovlivňuje celou naši zemi. Od roku 2019 trpíme velkými záplavami, platí to i pro eh, Andaluzii, Navaru a Baskicko. A je třeba vyhodnotit celkový objem škod, to budou eh, miliony eur, které ztratilo obyvatelstvo. Žádáme, aby parlament podpořil aktivaci fondu Solidarity. Je třeba změnit kritéria ve fondech tak, aby se eh, aby se dávaly peníze na eh, tu kauzu jako celek, na klimatické změny. Je také třeba lépe zajistit mm, urbanistické plánování a soustředit se na klimatickou krizi. Neměli bychom čekat na další katastrofu, protože nám jde o život. No- Děkuji. Nyní kolega Antony Komín i Oliveres na jednu minutu. Micro. Gracias, señor. Děkuji vám, pane předsedající Minulý týden se katalánském a oblasti Valencie prohnala eh, bouře, která se paradoxně jmenuje Glorie a ovlivnilo to také Baleáry, severní Katalánsko, i francouzské území, dále mm, oblasti Murcia, Andaluzie, Aragon. V Katalánsku oblast Girony a delta řeky Ebro eh, byly zvláště zničeny. Bez pochyby je to důsledkem klimatických změn. Nicméně pokud jde o řeku Ebro, tam ten dopad byl ještě zdůrazněn už dřívější eh, situací delty. Je třeba zdůraznit, že Španělsko neplní rámcovou směrnici o vodě, kde eh, se stanoví, že ty usazeniny v řece by se měly čistit tak, aby eh, nehrozilo rozvodnění delty. Už roky katalánští poslanci vyžadují naplnění této směrnice. Delta dnes přišla o více než 8 eh, milionů metrů čtverečních eh, přilehlé půdy a proniká až 3 kilometry do vnitrozemí. Gloria ve Španělsku způsobila 14 mrtvých, eh, tisíce, tisíce hektarů zemědělské půdy byly ztraceny. Co tedy navrhuje komise, jak pomůže katalánské vládě řešit tuto situaci? Eh, Děkuji. Nyní kolega Esteban González Pons. Nedovedete si představit, eh, jaké škody utrpěla moje země. Záplavy jsou katastrofou. Dvoje záplavy během několika měsíců, to je katastrofální důsledek klimatických změn. V září v oblasti Valencie eh, škody přesáhly 1,5 miliardy eur. Eh, z posledních záplav ty škody ještě nejsou přesně spočítány, ale jenom v zemědělství je to více než 62 milionů eur. Přišli jsme o pole, silnice, mosty. Albufera utrpěla obrovské škody a především eh, tady byly eh, lidské životy, které byly ztraceny a ta pomoc, pane komisaři, ještě nepřichází po těch záplavách ze září, ještě fond Solidarity nebyl aktivován a španělská vláda už o to požádala. Strukturální fond nebyl využit ani na čištění po záplavách. Potřebujeme evropskou pomoc, protože klimatické změny se nedotknou jenom nás. My jsme první, ale stane se to vám všem a dovolte, abych řekl, že toto se stane znovu. Ty škody eh, jsou do určité míry eh, předvídatelné, dá se jim vyhnout. Potřebujeme akční plán pro oblast Valencie a potřebujeme eh, to neustále opakovat světu, že o ten svět přijdeme, když se s tím nebude něco dělat a ten fond spravedlivého přechodu by měl mít ohled nejenom na to, že se mění hospodářství, ale také, že se mění příroda, která se musí uspůsobit tomu novému typu hospodářství a ty škody, k nim často dochází v mé zemi, by měly být kompenzovány pomocí, tak aby eh, zemědělci, podnikatele, občané nepřišli o své podnikání a aby především nepřicházeli o životy. Děkuji. A pro... Žádám všechny kolegy, aby uh Mm, respektovali eh, řečníka a zachovávali klid. A nyní dostává slovo eh, kolegyně Rodriguez Spiněro na minutu. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji, pane komisaři. 14 lidí přišlo o život. Je to po druhé za čtyři měsíce, kdy naše pláže pole města byla zničena, zaplavena Eh, děsivými dopady klimatických změn na středomořském pobřeží ve Španělsku a zvláště v oblasti Valencie, což je tedy můj volební obvod a je to jedna z nejzranitelnějších oblastí Evropy. Je třeba, aby komise začala přesvědčivě konat, aby se postavila na stranu občanů a spolupracovala se španělskými úřady a poskytla všechny možné prostředky ve fondech, abychom krátkodobě mohli řešit tyto dopady. Ale především je také jednat ve středně a dlouhodobém horizontu, abychom do budoucna minimalizovali dopady klimatických změn. Proto, pane komisaři, žádám komisi, aby vypracovala klimatickou strategii, která bude specifická pro středomořskou oblast. Už nám uh, dobíhá čas oblast oblast Valencie, Marmenor v Mursii, delta řeky Ebro, to jsou velice ekologicky hodnotné oblasti, které potřebují ochranu a potřebují eh, prostředky poskytnuté ze strany úřadu. Už nesmíme přijít o žádný život. Občané očekávají, že budeme jednat a nesmíme je zklamat. Kolegové, ještě jednou prosím, eh, o prokázání úcty eh, k řečníkům. Prosím o klid. A posledním řečníkem na seznamu je Jiří Pospíšil. Minutu, prosím. vážení kolegové. Žádám vám o, vás o zachování klidu, abychom mohli uzavřít rozpravu. jak budeme muset odložit hlasování. A nyní dám slovo kolegovi Jiřímu Pospíšelovi na minutu. Pěkně, pane předsedající, já se pokusím velmi stručně také reagovat. chci vyjádřit podporu španělskému lidu maximální solidaritu. je třeba pane komisaři abyste co nejdříve pomohli a z vlastní země z české republiky mohu říci že my jsme vždycky měli velmi dobrou zkušenost s fondem solidarity ale jediné co bych vytknul je délka

celý nástroj zefektivnit a zkrátit dobu po kterou stát čeká než dostane reálnou podporu. děkuji. děkuji. Hmm, milí kolegové, nyní eh, se dostáváme k prostoru pro zapsané řečníky a slovo má kolegyně Eroza Estaras Ferragut. Gracias, señor presidente Děkuji vám. Bouře Gloria zničila Španělsko především středomořskou oblast v minulém týdnu. Byly to vlny vysoké až 14 metrů na Baleárských ostrovech. Zničily eh, byty, silnice, pláže, eh, nábřeží, uzavíraly se přístavy v Barceloně, ve Valencii, ve Ciudadele. Lidé zahynuli, také jsou pohřešovaní i v mé oblasti obrovské materiální škody a to všechno mělo a má dopady na život lidí, na hospodářství a na sociální situaci v celém Španělsku. Toto jsou jména vesnic v Balearských ostrovech, které byly velice poškozeny touto bouří. A já tedy žádám o aktivaci fondu Solidarity. Před v minulém období došlo ke změně, tak aby se zkrátily administrativní kroky a je třeba opravdu posílit toho ducha solidarity, ukázat ji Španělsku a postiženým regionům. Děkuji. Obrigado. Děkuji vám. Vážení kolegové, ještě jednou žádám o, prokázání úcty k řečníkům a, tímto ukončuji e, seznam e, pro nezapsaných řečníků. A teď kolegyně Gyně. No va. Está rojo.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 Děkuji, pane předsedající. Bouře Gloria musí být opravdu výzvou k akci Evropské unie. Efekty klimatických změn se objevují ve španělském středomoří. V říjnu 2018 Veliká bouře byla prvním varováním eh, v mé oblasti na Majorce, potom eh, v říjnu eh, loni další bouře a minulý týden bouře Gloria postihla Malorku, Baleary Katalánsko, 14 mrtvých, na Baleárech stále jsou lidé pohřešovaní a já bych chtěla jim eh, vyjádřit eh, soucit rodinným příslušníkům těchto lidí. Eh, Ty bouře jsou stále častější a regiony, které nejvíce trpí, žádají o pomoc, abychom se vyrovnali s dopady katastrof a také, abychom se přizpůsobili nové realitě. Fond Solidarity by měl obsahovat mechanismy, které umožní rychlé využití prostředků v postižených regionech. Na Baleárech důsledky důsledky bouře byly dvojí. Kromě eh, materiálních škod a škod na životech, navíc eh, se přerušila dodávka potravin. A to je další motiv pro to, aby EU eh, e vnímala polohu ostrova jako určitou nevýhodu, která musí být kompenzována občanům zde žijícím. Děkuji. Děkuji vám a Elik nyní. Vážení kolegové, já jsem uh, se dnes účastnila poslední rozpravy eh, jako eh, britská zelená poslankyně Evropského parlamentu. Zdá se, eh, že je signifikantní, že tady hovoříme o přírodní katastrofě v Evropské unii. Dovolte, abych vyjádřila osobní soustrast se všemi postiženými. Původně něco podobného nemůžeme označovat jako přírodní katastrofy, protože díky klimatickým změnám jsou tyto katastrofy stále častější. Za sedm měsíců v této sněhovně jsem Eh, tlačil na rychlejší kroky Evropské unie eh, v eh, řešení klimatické krize. Dnes tady mám 28 lidí ze západních Midlands. Jejich hlasy jsou dobře slyšet. Musíme rychleji a silněji účinně jednat v oblasti klimatické a ekologické krize. když uh, už nebudu kvůli Brexitu sloužit této sněmovně, vrátím se do Británie, abych uh, eh, začala ve své uh, zemi uh, na, takové, na přijetí takových kroků. A prosím, i vy uh, zvyšte svoji ambice, jo, znoc v této oblasti. Uh, duch solidarity uvnitř uh, této unie uh, roste a je stále silnější. A já myslím, že můžeme uh, být i globálně solidární k řešení těch uh, mm, mm, výzev, které, uh, kterým čelíme, a to společně.

Děkuji vám, pane předsedající. Já bych chtěla vyjádřit svou solidaritu se všemi oběťmi bouře Gloria, která velice prudce zasáhla východní pobřeží Španělska. Bohužel došlo i k obětem na životech a k obrovským materiálním škodám, především v zemědělství. V září, jak už říkali kolegové, eh, jsme měli u nás bouři Dana, která také způsobila velké škody na našem zemědělství. A bohužel bohužel zemědělci stále ještě nedostali mm, pomoc, která jim byla přislíbena. Ta nová bouře Gloria velice poškodila také eh, producenty citrusových plodů, zeleniny, chovatele dobytka a ty jsou všichni zcela zoufalí. Já děkuji eh, komisi za projevy solidarity, ale mm, chci zdůraznit, že potřebujeme rychlou a přesvědčivou a efektivní reakci pomocí tří nástrojů SZ, SZP, fondy soudržnosti a fond Solidarity EU. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Muito obrigado. Eh, děkuji. Eh, k uzavření eh, rozpravy dostane slovo komisař Ševčovič. A poprosím vás, kolegové, skutečně o klid. Děkuji, děkuji. Děkuji, vážený pane předsedající. Je skutečně pro mě ctí odpovědět na tuto velice emoční debatu, především ze strany našich španělských kolegů ohledně bouře Gloria a škod, které způsobila a že má možnost vystoupit zde k tomto naplněném sále Evropského parlamentu. Toto je příklad toho, tato katastrofa, že klimatické změny již nemůžeme ignorovat protože skutečně nastává období klimatické nouze. A paní Moncera to má pravdu. Musíme reagovat rychle, musíme reagovat pružně a musíme reagovat rychle. Rád bych vás ujistil o tom, vážený pane předsedo, i vážení poslanci, že nová komise v rámci svých, svého programu skutečně tomuto udělila jednu z našich priorit v následujících letech. A zároveň bych rád zúraznil to, že chápu paní kolegyni Martin de la Madro, že pokud jde o velikost, o rozsah takové obrovské katastrofy dopadu na místní ekonomiku, skutečně chápeme všechny ty dramatické následky. Pan González Pons, rád bych vám poděkoval za nesmírně plasticky vykreslený obrázek toho, že nejde o jednu, dvě katastrofy, ale v podstatě celou sadu, sérii přírodních neštěstí a katastrof, které zdevastují celý tento region. A proto bych rád řekl, že komise bude přemožně pomáhat nejenom Španělsku, ale i jiným členským zemím všemožně. To bude možné samozřejmě v případě jakékoliv přírodní katastrofy. A zároveň bych chtěl říci, že musíme reagovat všichni mnohem rychleji. Pravidla, která jste schválili, vyžadují nejprve to, aby žádost dorazila co nejrychleji a my poté můžeme reagovat rychle na straně komise, mobilizovat příslušné prostředky a rád bych vás ujistil o tom, že nebudeme žádným způsobem zdržovat ani o jeden den, jakmile budeme mít žádost dispozici. Ovšem ta mobilizace trvá určitou dobu, protože ji musí schválit Evropský parlament i Rada. My jsme mobilizovali předběžné platby kvůli katastrofám způsobeným bouří Dana a čekáme na žádosti ze strany španělských úřadů i pro škody způsobené bouři Gloria. Zároveň bych rád zúraznil to, že Fond Solidarity není jediným nástrojem, který máme k dispozici. CAP a zároveň strukturální fondy, to všechno můžeme využít při snaze nějakým způsobem zmírnit tlak způsobený přírodními katastrofy. Možná to bude další debata do budoucna, další téma, co můžeme udělat pro to, aby Fond Solidarity mohl být mobilizován rychleji a které další nástroje bychom mohli mobilizovat v takovém případě přírodní katastrof, pobřežní katastrof, které bohužel budeme výdat zřejmě čím dál tím častěji vzhledem ke klimatické nouzi. Děkuji, pane předsedo. Prezident, então termina este nosso debate. Prohlášením pana komisaře eh, jsme ukončili rozpravu k tomuto eh, bodu. A tím se dostáváme k hlasování. Děkuji. Good morning, colleagues. We now come to Dobré dopoledne, milí kolegové. Budeme hlasovat, ale pan Džambasky by se rád ještě přihlásil o slovo, takže prosím, dávám vám slovo. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Milí kolegové, milé kolegyně, pan Sasoli udělal rozhodnutí ohledně článku 10 3 našeho řádu, který hovoří o tom, že europoslanci musí dodržovat konkrétní řád v plenárním sále, že nesmí držet žádné transparenty nebo národní vláječky v rukou. Ovšem národní vlaka to prostě není jenom nějaký mm, transparent, je to symbol, je to národní symbol a já si myslím, že zde nemůže existovat žádný zákaz, který by se vztahoval na národní vlajky. Toto je skutečně symbol a já si myslím, že to opravdu by bylo nesmírně kontroverzní, kdyby šlo k tomuto zákazu, proto bych rád poprosil konferenci předsedu, aby toto bizarní rozhodnutí zrušilo a já si svou národní vlaječku teď postavím teď přede mě a pokud to budete chtít skutečně odstranit, tak budete muset použít sílu. Mr. Jambatsky. Vážený pane Jambatsky, já nebudu otevírat diskuzi k tomuto tématu, jenom jsem vás chtěla poprosit, abyste si přečetl stávající pravidla, především teda 10.3, kde se hovoří o tom, že skutečně europoslanci nesmí mít žádné transparenty a obecně musíme respektovat důstojnost tohoto schromáždění. A právě proto se předseda parlamentu rozhodl respektovat a dodržovat toto pravidlo. To je všechno, co k tomu chci říci, pane Čambacky. Já samozřejmě budu pana předsedu informovat, ovšem nebudeme o tom diskutovat. Ještě se přihlásila paní Intveld, prosím, procedurální poznámka. Máte slovo. Prosím, abyste respektoval důstojnost tohoto schromáždění. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych pouze ráda obrátila pozornost na několik vteřin na záležitost, která je rovněž spojená s parlamentní demokracií a vztahem mezi Evropskou unii a Ruskem. Protože předevčírem jsme se dozvěděli o tom, že holandský poslanec, který kritizuje ruskou vládu, má, mm, podporoval magnický zákon, tak je na černé listině, podobně jako někteří ostatní členové našeho parlamentu a proto by byla ráda, abychom solidárně postupovali, kontaktovali pana Borela a zasáhli a informovali o tom i ruské orgány. Děkuji. I will pass this. Já tuto zprávu rovněž předám předsedovi parlamentu, paní Intel. Vidíme zde další procedurální poznámku. Pan Lagodinský má slovo, takže prosím. Děkuji, paní předsedající. Jde o článek 192 ohledně porušení článku 181.1. Předseda parlamentu považuje všechny naše pozměňovací návrhy ohledně zprávy Jury, výboru, nepřípustné. Co je nepřípustné na prohlášení, že národní volební pravidla by měla být interpretována v souladu s evropským právem? Co je nepřípustného na prohlášení, že parlamentní postupy na základě pravidel tohoto parlamentu by měla být zvážena. Já si myslím, že to není nepřípustné pan předseda s tím možná nemusí souhlasit, ovšem není na něm, aby rozhodl o podstatě tohoto prohlášení, to je na nás, na většině tohoto parlamentu, abychom rozhodli o těchto záležitostech. Vše, co musí udělat pan předseda, je, zda je to přípustné nebo nepřípustné a v tomto pozměňovacím návrhu nebylo nic, žádná jména, nic, co by nějak bylo nad rámec informací, které by nebyly eh, přístupné. Jde o takové politizování rozhodnutí parlamentu, pokud jde o tyto eh, údaje, především pokud jde o pana Junkera. A on v podstatě překročil své pravomoce v tomto ohledu. Není to žádný král, je to pouze předseda parlamentu. A my jsme v Evropském parlamentu a ne v nějaké konstituční monarchii. Takže prosím, aby o těchto věcech rozhodoval náš parlament, abychom my, europoslanci, o tom mohli rozhodovat a ne pan předseda. Děkuji. Kolegové, kolegyně, na základě našich pravidel a řádu, které musíme respektovat, to rozhodnutí o přípustnosti či nepřípustnosti je pravomocí předsedy Evropského parlamentu. Takže děkuji a nyní budeme hlasovat. Je to opět procedurální poznámka? Není to procedurální poznámka? Ne, ne, skutečně žádná modrá karta. Ne, ne, ne, musíme pokračovat. To znamená harmonogram dílčích zasedání parlamentu na rok 2021. Je to skutečně procedurální poznámka? Dobře, prosím, dávám vám slovo. Pokud jde o ty vlajky, ne, já se omlouvám, říká paní předsedající, žádná diskuze, žádná diskuze o vlajkách zde neproběhne, neskutečně. Ale včera byla vlajka, to bylo rozhodnutí předsedy parlamentu, já mu to oznámím, možná bude pokračovat diskuze jinde. Ale já chci říci, že tady byla vlajka zde, na tribuně, promiňte, říká paní předsedající, nebyla to procedurální poznámka. To nebyla procedurální poznámka, takže prosím ještě někdo. Děkuji. Pokud jde o náš jednací řád, tato delegace, která byla v podstatě vlastně této strany největší ve volbách a představuje 4,5 milionu poličů, eh, dokonce více, než je počet obyvatel některých členských zemí, tak byla ignorována. Bohužel, říká paní předsedající, mikrofon, mikrofon byl vypnutý, toto nebyla procedurální poznámka, budeme hlasovat. Čili harmonogram dílčí zasedání parlamentu na 2021, máme zde dva pozměňovací návrhy, budeme hlasovat ohledně dvojky nejprve, prosím zvedněte ruce, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní jednička, hlasujeme jmenovitě. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. No a nyní ten návrh konference předsedů ze 16. ledna je schválený v pozměněné formě. A dostáváme se k dalšímu bodu a to je harmonogram dílčí zasedání parlamentu na rok 2022. Zde nemáme žádné návrhy, pozměňovací návrhy k tomuto návrhu ohledně roku 2022. Je to návrh ze 16. ledna konference předsedů a tím ho považujeme za schválený. Tím se dostáváme k hlasování ohledně zprávy kolegyně Netinga, věřování pověřovacích listin. Nejprve budeme hlasovat o trojce. První část. Vedněte prosím v ruce, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se, Myslím, že to ověříme raději elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní je to odstavec 6 ve dvou částech. První část, vedněte prosím ruce, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Úvodní ustanovení L. Původní text pro. Proti. Zdrželi se? Musíme to ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji vám. A nyní budeme hlasovat eh, o celé zprávě v pozměněné formě. Hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji paní zpravodajce. A nyní se dostáváme ke zprávě kolegyně Tinaly. Takže někdo požádal o slovo? Ne. Paní, paní Rickner, já se omlouvám, takže prosím, dávám vám slovo. Can we open the Takže prosím, aby jsme, aby kolegyně mohla vystoupit, takže musíme zapnout mikrofon. 329. Ach Mensch, ey, Leute. Come on. Was ist denn das jetzt hier? geholt. Ey, warum geht denn unser Tisch? Hier, was oh, deins geht, ruf sie mal zu dir. Deins mal aus. Hier ist Na, geht doch nicht. Yes, does it work? Have you... Funguje to, paní kolegyně, aspoň jeden z těch mikrofonů. Takže ano, tak teď, teď, teď to funguje. Už stojím zde. Děkuji, děkuji za možnost vystoupit. Ještě před eh, těmito hlasováními ráda bych vám připomněla, pokud jde o genderovou kvalitu v mm, ekonomické instituci. My jsme v roce, my jsme v březnu 2019 přijali usnesení, hovoří se tam o tom, že by tam měl být, měla být genderová rovnováha. Ovšem všichni kandidáti jsou, jsou muži, takže bych vám ráda připomněla toto naše usnesení. Thank you, so we will continue with the vote. So the first report by Mrs. Dobře, takže nejprve to je první zpráva paní Tinali, Pedro Mačaro, jeho jmenování, je to tajná volba, takže prosím zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. Druhá zpráva kolegyně Tinary je to jmenování Jesusa z Karína. Opět tajné hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Další zpráva kolegyně Tinale je to jmenování Jana de Carpentiera. Opět tajné hlasování. Hlasujeme nyní. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Další zpráva kolegyně Tinali. Jmenování Jerryho Krose Opět tajné hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A dále je to námitka pokud jde o oxid titaničitý, je to návrh usnesení ze strany EKR. Budeme hlasovat o celém usnesení. Zvedněte prosím ruce. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Chcete to ověřit? Já myslím, že to bylo opravdu jasné, ale můžeme to udělat elektronicky, takže prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Velice jasně. A tím se dostáváme k dalšímu hlasování. Je to univerzální nabíječka pro mobilně rádiové zařízení. Úvodní ustanovení A, zvedněte ruce pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení B ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička, hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní o celém usnesení hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. No a nyní to bude další bod, který se týká rozdíle v platech mezi muži a ženami, návrh usnesení EKR. Budeme hlasovat o celém usnesení, budeme hlasovat jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď tedy budeme hlasovat o usnesení čtyř politických frakcí, návrh sedm, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. It has been rejected. So we... Zamítnuto. Takže teď budeme hlasovat o odstavci dvou ve dvou částech. První část zvýšením ruky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Chcete ověřit druhou část? Dobře, takže elektronická kontrola zahajuje hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh 8, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. It has been adopted. Přijato. Návrh 9, jmenovité hlasování. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 1. První část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtvrtá část, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní původní text padá. Pozměňovací návrh 2, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 6 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 9 původního textu, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 11, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 13, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijato. Návrh 12, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh 14 ve dvou částech. První část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 15, první část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 5. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď budeme hlasovat o usnesení jako celku. Jmenovité hlasování zahajuje hlasování. Končím hlasování a bylo to přijato. Kolik sense? Vážení kolegové, jedná se o poslední hlasování s britskými kolegy. Chtěla bych jim tedy poděkovat za mm, jejich práci v Evropském parlamentu a chtěla bych jim popřát hodně štěstí. Thank you, colleagues. It ends... Děkuji kolegové, tím jsme ukončili dnešní hlasování a, a nyní si dáme dvou minutovou přestávku a potom budeme pokračovat s vysvětlováním hlasování. colleagues, can I just ask you... Vážení kolegové, já bych vás ráda požádal, abychom eh, začali s vysvětlováním hlasování, takže ti, kteří si eh, nepřejí účastnit se debaty, tak eh, prosím opusťte v tichosti sál, abychom mohli zahájit debatu. Takže začneme vysvětlovat eh, hlasování eh, ne dnes, ale předtím, ale předtím ještě oznámení eh, frakce Renew oznámila změnu následující nominace. Vlad Marius Botoš nahrazí Šafa Mohameda na výboru pro výboru a vzdělávání. Toto rozhodnutí přijímá nabývá platnosti dnem oznámení. Kolegové, prosím tě z vás, kteří se neúčastní té rozpravy, opuste sál v tichosti, abychom mohli pokračovat v práci. Děkuji vám. Nyní se tedy pustíme do vysvětlování hlasování. Eh, které neproběhlo včera a potom eh, budeme vysvětlovat eh, dnešní hlasování. Obdrželi jsme řadu žádostí k ústnímu vysvětlení hlasování a můžeme pokračovat dnes v zasedání pouze do půl druhé. Takže vysvětlení hlasování, která do té doby nebudou podána, můžou být podána písemně. A nyní první řečnicí je Michal Šedrová na minutu. Děkuji za slova. Eh, včera když jsme hlasovali o dohodě o vystoupení velké británie z evropské unie bylo to pro mě nejtěžší hlasování za uplynulých pět let. chci říci že jsem nesouhlasila s vystoupením eh, velké británie ale hlasovala jsem pro tuto dohodu protože je důležité aby aby odchod velké británie byl na základě dohody která umožní dobré postavení občanů evropské unie v británii a britských občanů v evropské unii dobrou přípravu na následující dobrou spolupráci a partnerství v evropské unii. proto jsem pro tuto dohodu hlasovala přestože jsem velmi smutná velmi nešťastná z odchodu britů budou nám zde chybět ale já věřím že to nebylo sbohem ale nashledanou. děkuji. Děkuji. Next speaker. Děkuji, teď paní Ričí. Dnes eh, stovky milionů, stovky tisíc britských občanů a oplakávají ztrátu eh, svého občanství EU. A my eh, prosím eh, žádáme, abyste na, s námi nezacházeli tak eh, marnotratně jako ti, kteří ustrojili Brexit u nás. Já jsem nemohl hlasovat pro tuto odpornou dohodu. Je to samozřejmě lepší pro Británii, eh, tedy pro EU, než pro Británii, což je věc, kterou Británie dělá, že nevidí. Děkuji vám za vaši trvalou zdvořivost. Naschledanou. Thank you. Next... Děkuji a, a nyní paní Gibson na minutu. Děkuji, eh, že zde dnes mohu vystoupit. Já jsem hlasem milionů eh, britských občanů. Eh, mám zlomené srdce. Osobní pocit ztráty je nezměrný. Ztráta práv, ztráta evropského občanství, ztráta identity, které si tak cením. Přeci vím, že Brexit je chyba a nemyslím, že budu moci kdy odpustit Eh, eh, sebestředným politikům, kteří nám to způsobili. Jsme skvělý národ, ale v EU bychom byli velkolepější. Eh, Británie měla vést v Evropě a neměla odcházet. Mé srdce je zlomené. Thank you now. Děkuji. Mm, Teď minuty, paní Brofi. Děkuji, paní předsedající. Eh, včera eh, v této sněmovně společně s liberálně demokratickými eh, kolegy jsem volala proti dohodě o vystoupení Británie z EU. Eh, udělal jsem to proto, eh, že si myslím, že je to špatná dohoda pro Británii. Není eh, žádná dohoda, která by byla lepší, než zůstat v Evropské unii. Nadcházející měsíce přinesou nejistotu nejenom pro naši zemi, ale také pro občany naše, kteří žijí v Evropě a evropské občany, kteří žijí v Británii. Této dohodě se nechrání dostatečně práva těchto občanů. Je zábavné, že to nebylo v popředí vyjednávání eh, Borise Johnsona. Doufám, eh, že v nadcházejících měsících naši kolegové a přátelé nás budou podporovat v těchto velice obtížných dobách. Prosím, eh, nechtějte, nepodpořte vládu Borise Johnsona, která chce ochlabit občanská práva. Doufejme, že budeme moci i jako sousedé bojovat proti klimatickým změnám i nadále a za zachování míru, který je tak důležitý. Doufám, doufám, že zůstaneme úzkými přáteli a spojenci a že jednoho dne se vrátíme. Děkuji. Teď pan Patton na minutu. Já jsem velice eh, rád, že jsem mohl hlasovat pro eh, dohodu o vystoupení a podpořit britický, demokratický mandát britského lidu eh, na vystoupení z Unie. I když ta dohoda je nedokonalá, podpořili mě eh, eh, sliby eh, premiéra Johnsona za to, že se skončí, skončí nadvláda a soudního dvora a omezí se v rybolov a tak dále. Odpuštění EU je správný, správná věc. Prý Evropská unie nám dala příliš výjimek, eh, jeho eh, budoucnost by byla, aby EU eh, přebírala svrchovanost od svých členů. Tohle není lekce z, nebo ponaučení z Brexitu. Teď jde o to, že přechod z hospodářské unie k superstátu vzdálenému každodennímu životu svých občanů vždycky skončí neúspěchem. Dalším řečníkem je paní Ward. Děkuji. Bylo mi výsadou a potěšením zde sloužit od roku 2014 eh, za severozápad Anglie. Zejména proto, že když jsem eh, byla v politice, tak jsem spolupracovala s mladými lidmi a účastnila se eh, řady programů, například Youth in Action, ze kterého se stal Erasmus+, díky kterému se spojovali mladí lidé přes hranice. Hlasoval jsem proti dohodě o vystoupení, protože nemůžu v dobré vůli ratifikovat dohodu, která zničí ekonomiku, omezí občanská práva omezí příležitosti pro této mladé eh, lidi, eh, naruš, eh, naruší naši stabilitu a poškozí naši mezinárodní reputaci. Řada lidí říká, že je třeba si to konečně přijmout, ale já říkám, že je třeba si říkat pravdu, hledat, odpověď, hledat vyníky. Tohle já jsem ale nikdy nedělal a musím být pomáhat lidem, kteří budou negativně ovlivněni tímto. Většinou většině, eh, eh, většina z nich jsou marginalizovaní lidé, eh, které, kterým EU pomáhala, zatímco naše vláda ve Westminsteru nás ignorovala. Děkuji paní Delusi na minutu. Děkuji. Nebylo snadné hlasovat včera pro tento dohod o, o mm, vystoupení, ale eh, Boris eh, jej upravil a díky tlaku eh, strany pro Brexit řekl, že nebude prodloužení za rok 2020 a a díky tomu eh, eh, dostal demokratický mandát, eh, který musí strana pro Brexit respektovat. V nadcházejících měsících bude Boris muset ukázat, že naplní tento slib, slib a naše demokratické hnutí bude inspirací pro ty, kdo si myslí, že demokracie a mm, dodržování pravidel jsou ohroženy. Tohle je pojištění mezi námi lidmi a tím eh, establishmentem, který zneužívá pravomoci. A já jsem eh, ráda, že miliony eh, Britů nevyšly do ulice, ale díky své vytrvalosti ukázali, že změnu lze provést míru milovně prostřednictvím hlasování. Děkuji. Děkuji, paní Fox na minutu. Já jsem hlasovala pro tu dohodu s Eh, signálem eh, celé řady voličů z Británie, že tohle není eh, s Bohem, ale nashledanou ne, protože bychom se vrátili, ale protože se brzy uvidíme jako přátelé a rovné v každém, mezi, každým, mezi našimi národními státy. My nepotřebujeme, aby nám Evropská unie řídila naše přátelství a spolupráci. Zůstaňme v kontaktu. Já jsem hrdá Evropanka a držím Evropě a ne Evropské unii za svoji politiku a principy. Naučila jsem se, jak bojovat za občanské, občanská práva od Rusova a v osvícenských filozofů. Miluji Beethovena, jeho Oda na radost je hymna za svobodu a ne evropská hymna. A děkuji každopádně těm, kteří přistupovali nepředpojatě k Brexitu. Děkuji těm nalevo i napravo, kteří si cení národní absolutní svrchovanosti. Naschledanou a zůstaňme v kontaktu. Děkuji a teď pan Kaleher na minutu. Uh, děkuji, děkuji za slovo. Já jsem hlasoval pro tuto dohodu o vystoupení. Důvod je jednoduchý. Potřebujeme, aby to byl spořádaný um, postup, spořádané vystoupení a právě tato dohoda by nám mohla umožnit um, zahájit jednání o budoucích stazích. Pokud bychom odmítli tuto dohodu, tak by to byl samozřejmě nespořádaný, nespořádaný vystoupení, které by mělo obrovské dopady na evropské občany, na britské občany a z mého hlediska důležitá záležitost i na eh, občany Severního Horska. A samozřejmě zde máme nyní důležitost toho, že tam nebude tvrdá hranice v, eh, v rámci Jirského ostrova, ale důležité jsou především práva našich občanů, to bude zásadní, abychom to prosadili i v té další dohodě, kterou budeme vyjednávat. Čili mám určité obavy ohledně irských občanů, kteří by chtěli zůstat Evropany, žijí v Severním Irsku a zda budou jejich práva zajištěna, zda nebudou nějakým způsobem snížena, pokud nezajistíme pokračování všech principů dohody z Dobrého pátku v rámci dalších vyjednávání mezi Velkou Británií a Evropskou unii. Děkujeme a nyní má slovo pan Huk na jednu minutu. Já jsem byl opravdu velice dojat tím, jak jakou obrovskou solidaritu jste nám projevili včera. My jsme mohli zastavit Brexit, ehm, vláda ztratila většinu a nová většina tím, že jim důvěřovali lejbristé, liberální demokraté a i rozumní konzervativci. Taková mohla být mm, vytvořena a Brexit se mohlo opět dostat do rukou lidí, toto rozhodnutí, ovšem to nebylo uděláno a bohužel my jsme měli jsme překonat minul, chyb z minulosti a naše neschody, kompromis je prostě Eh, to není špatné slovo, to je skutečně velice mm, dobrá záležitost. Můžeme vyhrát eh, i pro naše mladé lidi Brity, aby se opětovně dostali, aby jsme se dostali do Evropské unie v roce 2024. Mm, už možná Johnson nemusí být premiérem, pokud budeme dostatečně odvážní, spojíme síly nejenom zde v Evropském parlamentu, ale i do budoucna. Děkujeme a nyní má slovo pan Kjučuk na jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem podpořil tuto dohodu o vystoupení Velké Británie z EU. Ne, protože by se mi nějak líbila, nebo že by to byla dobrá dohoda, ale že je to jediná možná dohoda a žádné jiné řešení v současné době nevidím. Věc, kterou potřebujeme, Eh, nyní nejvíce je pragmatický tón, společné jednání o tom, jaký typ vztahů chceme vidět do budoucna mezi Velkou Británií a EU. Chceme uspořádaný Brexit, to je první věc. A druhá věc je pokračovat v kvalitním dialogu a mít takový všeobjímající cíl, pokud jde o vztahy mezi oběma stranami. Je zde mnoho otázek a jedna z nich z ní můžeme mít komplexní vztahy s Velkou Británií na základě této dohody, kterou máme vyjednat pouze za pouhých 11 eh, měsíců a odpověď ní podle mého názoru ne, není možné toho dosáhnout, proto se obávám, ano, samozřejmě budeme hovořit o bezpečnosti, o environmentálních, ekologických záležitostech, ekonomických vztazích, ale lidská práva, práva našich občanů, EU občanů, a občanů Velké Británie. To musí být rovněž na pořadu jednání, to je zásadní a na tom já budu nadále pracovat. Děkujeme, pan Palmer má slovo. Děkuji. Byl to opravdu nesmírně smutný den, když byla tato dohoda vystoupení schválena Evropským parlamentem. Byla schválena velkou většinou a my bohužel opouštíme Evropskou unii zítra, ovšem uděláme to bez mého souhlasu. Já jsem nebyl schopen hlasovat pro tuto dohodu včera. Ale akceptuji akceptuji ten běh události a akceptuji to, že bohužel nyní Evropskou unii opouštíme. Ovšem pokud teda jsem schopný to akceptovat, tak ti z vás, kteří bojovali za Brexit z konzervativní strany a především z, ze strany pro Brexit, vy musíte nyní převzít plnou odpovědnost za to, k čemu dojde eh, do budoucna, co bude následovat. A já skutečně věřím a doufám, že budeme schopni vytvořit takovou cestu, která umožní mé zemi nějakou další možnost do budoucna, aby to nebyla nějaká mm, nemožná výzva nebo nemožný úkol, který bychom nemohli překonat. Děkujeme. Pan Kohut má slovo na jednu minutu. Vystoupení Velké Británie z EU je něco, co je opravdu špatné pro integrační proces Evropské unie. Velká Británie byla velice hodnotným členem EU po mnoho let. A i když máme důkazy o tom, že Mm, došlo k šíření fake news v rámci kampaně. Příští lidé se rozhodli, no a my se musíme nyní dívat do budoucna. Jakožto evropský federalista ze Sliska jsem si jistý tím, že budoucnost Velké Británie je v EU a proto musíme vždycky připraveni na jejich návrat. Nesmíme e, selhat, protože Irové, Skotové, Angličani, ti všichni chtějí a měli by vědět, že naše náruč je otevřená a poslední slovo, co chci říct našim přátelům z Velké Británie, je nikdy nezůstanete osamoceni. Děkuji vám. Thank you. The next speaker... Děkujeme a nyní paní Rafaela, jedna minuta. Děkuji. Chci říci britským přátelům, že včera přede mnou stála téměř nemožná volba a nakonec jsem hlasovala pro ochranu eh, práv britských i evropských občanů, alespoň v nejbližší budoucnosti. Nikdo eh, na Brexitu nic nezíská a my tady v parlamentu máme eh, kolegy, o které přejdeme, přijdu o svého souseda na plenárním eh, zasedání. My jsme sem obě přišli v květnu mladé, ambiciozní a stále jsme doufali, že ten Brexit budeme moci zastavit. Bylo pro mě opravdu potěšením sedět vedle tebe na všech našich zasedáních frakce a tady na plenárce, ale především si se stala jednou z mých nejlepších přítelkyň. Brexit může stavět mnoho překážek, ale to rozhodně nezastaví naše přátelství. Děkuji a děkuji britským kolegům, přeji vám hodně štěstí a těším se na den, kdy zase budete mezi námi. Děkuji. Thank you. Děkuji, pan Lebreto, na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Evropském parlamentu tedy proběhlo hlasování 29. ledna o Brexitu a já jsem hrdý na to, že jsem hlasoval pro. Brexit je třeba přijmout, protože je třeba respektovat suverenitu britského národa, který chtěl Brexit. Obdivuhodný britský národ, který opět projevil svou legendární schopnost odporu. Hlasovali třikrát, aby dosáhli Brexitu. V roce 2016 referendum, potom 2019 v květnu květnu, kdy do Evropského parlamentu zvolili především kandidáty Brexit Party a potom po třetí v prosinci 2019, kdy Borisi Johnsonovi dali parlamentní většinu, kterou potřeboval. Pokaždé britský národ eh, se odhodlaně postavil propagandě eh, evropanistů Junckera, Tuska a dalších Frhovštatů. Bravo, milí britští přátelé a hodně štěstí do této nové etapy vaší národní historie. Thank you, Mr. Miller. Děkuji, pan Miller, na jednu minutu. předsedající. Eh, já jsem eh, byl pro tuto dohodu, eh, protože ta nám pomůže vyhnout se právnímu chaosu, ke kterému by došlo v případě bez dohody. Také zajišťuje dočasně práva občanům EU, kteří žijí v Británii, včetně Poláků, mých krajanů, kteří jsou tam největší menšinou z Unie. Všichni Mm, ovšem je třeba nyní eh, mm, eh, se podívat eh, směrem dopředu. Byl jsem pro dohodu proto, aby Británie mm, také aplikovala evropské právo, včetně rozhodnutí Evropského soudního dvora. To je jasný závazek Eh, smluvní a eh, těmito eh, závazky se musí řídit všechny členské státy, nejenom státy, které opouštějí Unii, ale i ty státy, nebo tím více ty státy, které stále členy jsou. Děkuji, pan Hana, na minutu. Nevidím ho. A teď pan López Aguilar. Hlasovali jsme o dohodě o Brexitu. Je to už poslední kapitola. Jak se to vůbec stalo? Jak jsme se dostali až jsem, Slyšeli jsme tady mnohé. Mnozí eh, z nás, poslanců SD, bychom nejraději hlasovali proti, abychom nepřišli o své milé eh, přátele z lejbristické strany. Ale toto není konec. Ještě nás čekají vyjednávání, která se dotknou eh, mnoha záležitostí. Občanská práva, ochrana dat, zpráva hranic, azyl, bezpečnost, soudní spolupráce. Ale abychom toho dosáhli, tak si musíme vzít dvě ponaučení. Za prvé musíme, musíme držet pohromadě v těch jednáních, to je jasné, ale také musíme eh, jak si vrátit úder, bojovat lépe proti dezinformacím, proti fake news, tak aby naše unie zůstala pohromadě. Nebudou nám chybět ti hlasití zastánci Brexitu, ale určitě nám budou chybět naši milí, drazí eh, britští přátelé. Děkuji, že jste tady byli s námi. Děkuji za vaši vůli vrátit se. Děkuji. Děkuji vám. A nyní paní Joveva na jednu minutu. Děkuji. Po třech a půl letech politického dramatu jsme došli do tohoto okamžiku. Samozřejmě bych ráda, aby Spojené království zůstalo v EU, ale musela jsem hlasovat pro dohodu, protože je lepší mít nějakou uspořádanou dohodu než eh, vystoupení v chaosu, což by se stalo, kdyby EU neschválila tento dokument. Nicméně ta sága bude pokračovat přechodné období bude ještě náročnější a relevantní pro naše budoucí vztahy. Zítra přejdeme o významného člena evropské rodiny. To je skutečnost a také je skutečnost, že nám naši partneři, nebo alespoň někteří z nich, ne všichni budou chybět to, co vedlo k Brexitu, musí být jasným signálem. Musíme to chápat eh, ve světle naší doby, našich demokracií a musíme hledat řešení, která zabrání, aby se takováto situace do budoucna opakovala. Doufám, že jsme si z toho něco ponaučili a doufám, že budeme pokračovat ve všech potřebných reformách v EU, tak aby EU byla blíže občanům a aby bránila dezinformaci a politické manipulaci. Děkuji. Děkuji. Další je pan Overgaard Nielsen, prosím. Děkuji. Včerejší hlasování o dohodě pro mě nebylo snadnou volbou. Dohoda o vystoupení, i když se zlepšila oproti původnímu návrhu, se zdaleka neblíží tomu Brexitu, jak jsem si jej představoval. Otázka severoirských hranic, otázka eh, dětských uprchlíků, a podobně to vše způsobilo, že jsem nehlasovala s nadšením pro dohodu. Nicméně v květnu jsem kandidoval ve volbách na základě principu demokracie a návratu suverenity do britského parlamentu. Eh, Boris Johnson v prosinci tento mandát získal a proto není mým úkolem ani úkolem jiného europoslance zvrátit demokratické rozhodnutí britského národa z referenda v roce 2016 a s podpory, kterou získala Borisova brexitová dohoda. Nepodlehl jsem samozřejmě všem slibům a kouzlům eh, britského premiéra. Stále jsem skeptický vůči slibům, které Boris za zastáncům Brexitu. Mám pochybnosti, zda skutečně bude schopen zajistit takový Brexit, který bude vyhovovat obavám eh, všech občanů, nejenom voličů eh, konzervativců. Ale doufám, že Boris nesklame těch 17,5 milionů lidí. Next speaker, Mr. Tomak, for one... Další řečník, pan Tomák. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, toto je smutný den. Já jsem z východoevropské země a opravdu je mi velice líto vidět, jak naše unie, která byla tak silná a zahrnovala i Spojené království téměř 47 let, jak tedy tato eh, eh, unie se mění, unie, která pomohla východní Evropě po pádu komunismu. A doufejme, že to tedy je jenom eh, na krátkou dobu. Já bych chtěl poděkovat všem britským politikům a diplomatům, díky nimž EU byla silná a díky nimž i my jsme mohli vstoupit do této rodiny. Hlasovala jsem pro dohodu, Eh, i když se sevřeným srdcem, protože vím, že 3,5 milionu Evropanů žije v eh, Spojeném království a více než 45 tisíc z nich jsou Rumuni. A já tedy doufám, že díky této dohodě bude mít komise nástroje na obhajobu zájmu i Rumunů ve Spojeném království. Děkuji. pan Děkuji, paní předsedající. Já jsem chtěl vysvětlit, proč jsem hlasoval eh, proti té dohodě o vystoupení. Není to proto, eh, že bych si nevážil eh, práce Michela Barniera a jeho týmu. Myslím si, že to byla jediná možná podoba a dohody vystoupení. Hlasoval jsem proto, že si myslím, že Brexit je špatný nápad a Tohle je jediný způsob, jak to vyjádřit eh, vůči našim eh, následovníkům. Je to eh, výsledek 30 let pro následování Evropské unie v britském tisku, eh, eh, jejího milného vylíčení a, a mm, zbabilosti britských politiků. A mám jenom jednu žádost vůči lidem, kteří to způsobili. Ať už se teď stane cokoliv v Británii nebo mezi Británií a Evropskou unii, vy jste to způsobili, vy jste hlasovali pro to, tak nám neházejte na bedra a to, co se teď stane. Vinu za to, co, za to, co se teď stane. Děkuji, teď paní Tomc. Nevidím ji, takže další uh, eh, řešící bude paní Kumpulanatry. Děkuji. Včera uh, jsem uh, hlasovala proti uh, svému přání. Uh, je velice uh, líto uh, Britů, uh, kteří chtěli zůstat v Evropské unii jsem také zarmocena kvůli svým eh, voličům, kteří také nechtějí, eh, nechtěli Brexit. Evropská unie pracuje každý den eh, proto, abychom měli lepší svět, abychom mohli žít v míru. Erasmus, studentský program, klimatická politika, politika mobility, Eh, rodičovská dovolená, abychom měli eh, eh, lepší život dětí, obchodní politika a snažíme se dosáhnout spravedlivějšího rozdělení bohatství. No, naše mm, osudy nás spojují a, a proto i do budoucna je třeba pamatovat na to, eh, co potřebovali i britští volici. A děkuji eh, svým eh, liberistickým přátelům. Děkuji pan Wallis. Wallis. Jirsko by bývalo bylo rádo, aby Británie zůstala v Evropské unii. Ale myslím si, že je velice důležité, že to hlasování z roku 2016 bylo respektováno. My jsme říkali ne Lisabonu, ne ústavě, ale či jak to dopadlo. No, popravdě řečeno, britský lid také hlasoval proti ve volbách minulý měsíc. A kdyby, eh, kdy byl eh, Jeremy Corbyn eh, se držel svých principů a byl antineoliberální, kdyby se byl postavil bristům ve své vlastní straně, tak by býval nedostal takový klepec, jako dostal protože eh, eh, britský lid už mlu, eh, promluvil a, a promluvil po druhé, jestli se nám to líbilo nebo ne. Já bych býval, či byl tady. Nemáme, nemáme dobrý vztah s britskou vládou, ale máme dobrý vztah s britským národem. Mě, by, mě budou chybět někteří skvělí řečníci i dokonce ze strany pro v Brexit. Děkuji vám. Děkuji a nyní eh, paní, eh, pan se Studis White. Sí, Děkuji, já jsem Španěl, zastupuji Španělsko, zemi, která po staletí měla problematické eh, vztahy se Spojeným královstvím. Teď 40 let jsme se naučili žít vedle sebe, navzájem se respektovat. My Španělé jsme objevili jiné spojené království a je škoda, že kvůli krokům některých lidí toto končí. Eh, těch, kteří se teď budou radovat, jak zničili eh, to, co se v Evropě dosáhlo, jak všechno ohrozili. A jak řekli kolegové, měli by se zhostit své odpovědnosti, neměli by se pak vyhýbat jako pana Faráš po referendu. Měli by se opravdu postavit tomu čelem, až se vrátí nacionalismus, nenávist, kterou tito lidé vyvolali. My nadále budeme podporovat své přátele, ty opravdové Brity, ty, kteří mají v žilách eh, odvahu odvahu, ukazovali to po staletí a to i e, proti nám Španělům, ale my budeme pracovat nadále společně s těmi lidmi, protože chceme e, e, ukázat vlastně, jak vy na tom opravdu jste. Děkuji. S další řečník, paní Vrecionová, jedna minuta, prosím. Děkuji, paní předsedající já jsem včera dohodu o vystoupení eh, s velkou británií stejně jako drtivá většina kolegů zde v sále podpořila. odchod británie mě sice mrzí ale my bychom se všichni nyní měli snažit o to aby naše budoucí vztahy byly co nejlepší. ale brexit bychom měli také my co zůstáváme v evropské unii brát jako varování. stejná nespokojenost s vývojem eu jako se projevila v británii se objevuje v řadě jiných členských zemí i v české republice. nedosahuje zatím takových rozměrů jako v británii ale my bychom si tuto nespokojenost měli uvědomit a měli bychom ji brát v úvahu během jednání o budoucnosti evropské unie která se povedou v následujících letech měli bychom se zastavit a udělat revizi činností které evropská unie vykonává. jistě najdeme řadu těch které vykonávat nemusí a které by se měly vrátit na úroveň členských států. Pan toho takže na minutu. Jsem hluboce zarmoucena, že eh, vyjednavači EU a teď Evropský parlament eh, se eh, sklonili před hrozbami Borise Johnsona a podepsali dokument, který údajně poskytuje mm, nebo zajišťuje uspořádaný odchod. Já jsem hlasovala proti, protože je zde absurdní harmonogram pro dosažení Brexitu do roku 2021 a není zde eh, žádná záruka, pokud to nebude dosaženo. Brexit je ta nejhorší eh, eh, věc, která se nám mohla stát. Je tohleto eh, zpět vzetí kontroly, které nám slibovali. Oni brzy zjistí, že jsme o toto přišli. My jsme přišli, milovali, bojovali jsme a prohráli jsme. Teď si budeme počítat náklady. My se znovu setkáme, až se nám bude dařit lépe a ne hůř.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 tak to byla eh, skvělá óda na Brexit. Eh, trošku depresivní, ale přesto se mi to líbilo. Já jsem byl pro eh, tu dohodu pro vystoupení, protože prostě věřím pro demokracii. Ta šaráda už trvá téměř čtyři roky a konečně proběhly volby, které to vyřešily jednou provždy. Brexit byl koneč, konečně proběhl nám straně pro Brexit, našim kolegům. Myslím, my jsme museli být sem zvoleni, i když jsme sem nechtěli, abychom mohli změnit Eh, směr historie a dosáhli jsme toho. Strana pro Brexit eh, si zaslouží eh, vše, tedy kredit za to, co se tady teď děje. Prostě bylo to povstání proti establishmentu, proti dvoustranickému systému, který konečně naplní to, co naše země si zvolila, a sice opuštění EU. Já jsem nesmírně rád za to, z čeho jsme dosáhli. Je to prostě skvělý výsledek. Vím, že tady byly i některé krokolílí se na druhé straně, ale nebojte, budou budoucnost eh, je fantastická pro Velkou Británii. Vždycky eh, eh, mm, budeme v, vedle v Evropě a vždycky budeme Evropě ukazovat cestu do budoucna. Ta prosím. Pěkně, paní předsedající já jsem včera podpořil v hlasování dohodu o vystoupení velké británie z evropské unie a chci v tuto chvíli v rámci vysvětlení jasně sdělit že osobně nesouhlasím s tím že velká británie opouští evropskou unii považuji to za velkou škodu už to zde říkali i moji kolegové velmi toho lituji. na druhou stranu ctím rozhodnutí britského lidu jako demokrat ctím rozhodnutí které britský lid eh, udělal v referendu a v tuto chvíli mně nezbývá nic jiného než podpořit dohodu která přináší nějaká pravidla tohoto rozvodu a hlavně chrání občany evropské unie kteří žijí ve velké británii oproti případnému divokému rozchodu. tedy toto řešení je v rámci reálné politiky dobrým řešením a já doufám že do budoucna ošetříme i obchodní vztahy tak abychom zůstali dobrými sousedy a vzájemně spolupracovali a podporovali se. děkuji. Děkujeme a nyní to bude paní Daly. Jedna minuta. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já skutečně nejsem potěšena tím, že některé ty řeči, které zde zazněly a slzy a my víme lépe a než ti, kteří chtějí zůstat mm, v EU. To v podstatě znamená, že si vůbec neuvědomujete, proč jste prohráli ve volbách, proč jsme v této situaci, kde velký křehký stát, jeden z největších opouští, velkou, opouští Evropskou unii. Já jsem si poslechla Verhofstadta včera pokrčila rameny a říkala, jak se to mohlo stát a v podstatě poukazoval prstem na všechny, kromě Evropské unie samotné. Evropská unie, která si neuvědomila ty problémy, kterým čelí. Evropská unie, <clears throat> která umožnila, aby fiskální pravidla byla porušována, pokud jde o um, peníze na uh, zbraně, ale ne na naše občany. Hovoříme o demokracii, ovšem zavíráme oči, když naši katalánští kolegové uh, trpí um, pro následováním. Čili opravdu um, Unie si musí zamést před vlastním Prahem. Já jsem hlasovala pro tuto dohodu. Samozřejmě, že nechci tvrdou hranici v Irsku, ale pokud tam budou nějaké problémy do budoucna, tak Evropská unie za to ponese velikou část viny. Děkuji. Děkujeme a dalším řečníkem je paní Fitzgerald. We... Dneska dopoledne i včera jsme viděli tu, ty obrovské pocity, emoce mm, nad ztrátou Velké Británie mm, v rámci EU. A to bylo opravdu velice upřímné. Je to ukončení 47 letého členství, budování míru, spolupráce, partnerství, 47 let mm, ničení hranic a bariér to bylo důležité, protože šlo o budování demokracie a Velká Británie v tom hrála velikou roli. A proto bych ráda poděkovala všem našim kolegům z Velké Británie za jejich příspěvky. A pokud je o budoucnost, nikdo neví, jak to bude vypadat po Brexitu. My počkáme, uvidíme, jak se Velké Británii bude dařit, ale nyní bychom měli vytvořit nové vztahy v tomto novém kontextu. Já věřím, že tato jednání o dalších stazích nám umožní dosáhnout dohody a že Velká Británie se neodkloní od těch standardů, ve kterých hrály důležitou roli při jejich vytváření, ať už jde o mm, bezpečnost potravin, životní prostředí a tak dále. Ale samozřejmě zájmy našich občanů a podniků musí být na nejvyšším místě ti, kteří chtějí hluboké a opravdu rozsáhlé vztahy s Velkou Británií do budoucna zachovat. Děkujeme. A nyní má slovo paní Višněvská, jedna minuta. Děkuji za slovo, paní předsedající, dámy a pánové. Já samozřejmě rovněž eh, respektuji suverénní rozhodnutí Britů a proto jsem hlasovala pro tuto dohodu, aby to mm, ale mm, byla taková vlastně studená voda na mm, hlavě federalistů, protože ti, kteří jsou pro Brexit, několikrát zúrazňovali to, že prostě parlamenty nemají možnost v jednotlivých členských zemích blokovat evropskou legislativu a proto se z toho musíme ponaučit. Musíme zastavit nekontrolovanou migraci, přebírání kompetencí eh, z eh, členských států na úroveň EU nebo to, že nám dominuje Evropský soudní dvůr. Dámy a pánové, Evropská unie bez Britů již nikdy nebude tou, jaká byla. A z toho bychom se měli ponaučit, protože jsem přesvědčena o tom, že bychom se nad tím měli zamyslet a ukázat červenou kartu těm, kteří ještě pořád věří a snaží se o federalizaci Evropy. Děkuji. Děkujeme rovněž, říká paní předsedající, a nyní pan Záriuš Volský. Vážená paní předsedající, já jsem hlasovala proti této dohodě o vystoupení, ne kvůli tomu, že jsem byl proti té dohodě, ale proti Brexitu, takže aspoň takto symbolicky. Brexit je více než zločin, je to hm, chyba. Talleyrand to tak řekl. Je to selhání, je to chyba a evropské drama historického rozměru s obrovskými geopolitickými důsledky, které zatím ani nejsme schopni pochopit a pojmout. Obě dvě strany můžeme z toho vinit a já jsem velice smutný, že na EU straně nevidíme žádné zamyšlení nad tím, proč jsme ztratili eh, eh, Velkou Británii, proč eh, jsme oslabili Evropskou unii, která bude mnohem slabší a nekompletní bez Velké Británie. Politicky, ekonomicky bude slabší, protože 19 ekonomik malých a středních států. To je velikost ekonomiky celé Velké Británie. Čili budeme samozřejmě oslabeni, no a i vojensky budeme oslabeni. No a zase budeme muset čelit obrovským výzvám vně i mm, mimo Unii a právě proto bychom se měli všichni zamyslet nad tím, proč k tomu došlo. Děkujeme, paní Jones, jedna minuta. Thank you very much. Děkuji. Chtěla bych poděkovat eh, obyvatelům Velsu, kteří mi dali příležitost zastupovat jejich názory a snahu setrvat eh, v Evropské unii. Bylo to pro mě eh, nejkrásnější a zároveň nejhorší čas. Nejkrásnější čas v tom smyslu, že jsem mohli ukázat, že hodnoty, eh, solidarita mnohých lidí jsou tady zastoupeny. A platí to i pro tu většinu lidí, kteří eh, hlasovali ve Velsu pro to, aby Británie se trvala v Evropské unii. Jedná se i o práva týkající se třeba rovného odměňování. Bylo mm, pro mě potěšením pro této záležitosti hlasovat. Když se díváme do budoucna, Johnson musí nést na svých bedrech negativní dopady vystoupení. Je třeba najít místo Spojeného království v Evropě a ve světě. Máme společné hodnoty, práva, solidaritu eh, s lidmi v celé EU i v celém světě. Konečně bych chtěla poděkovat kolegům, eh, zaměstnancům mé kanceláře i obecně Evropského parlamentu a také poděkovat svému synovi, eh, pro kterého jsem to především dělala pro něj a pro další generaci. Děkuji. Děkuji vám. Další pan Řonča na minutu. Bardzo děkuji, paní předsedající. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Včera jsem hlasoval uh, stejně, tedy v souladu s vůlí a, a, a přáním občanů Eh, Velké Británie. V Polsku víme dobře, co to je svrchovanost a proto si vážíme svrchovaného rozhodnutí eh, občanů Spojeného království. Eh, také dobře víme, že právě v Anglii vznikl jeden z klíčových dokumentů stanovujících svobody občanů. Je to Magna Charta Libertátu, Velká charta svobod je to před 85 lety a zítra je ale také den, začíná se nové období a v tomto parlamentu toho můžeme hodně udělat, hodně ve prospěch dobrých vztahů mezi Evropskou unii a Velkou Británií. Určitě také národní parlamenty budou upravovat eh, vztahy mezi eh, eh, Velkou Británií a jimi samotnými a proto jsem proto, aby tyto vztahy byly co nejlepší a představitelům Britů přeji hodně úspěchu a starejte se také o ty Poláky, kteří tvoří hospodářství Velké Británie. Děkuji. Děkuji. Pana Polčáka teď nevidím, takže pan Žambasky na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Mm, vážení kolegové, já jsem hlasoval pro tuto dohodu, protože to bylo svrchované rozhodnutí e, britského národa a ti to občané to udělali ne protože na tom někdo trval, ale protože je k tomu donutila eh, eh, falešná kampaně, eh, kampaň britských byrokratů, kteří tvrdili, že je třeba se zdávat stále více v národní schovanosti. Dnešní debata toho vypovídá hodně. Eh, eh, nesmíme zde eh, použít národní vlajky v sněmovně a proto Britové hlasovali, aby mohli odejít, protože nemůžete Britovi, Čechovi nebo Bulharovi mm, zakazovat něco takového a pod takovým tlakem samozřejmě chcete, chtějí potom ti lidé odcházet od někud, kde nejsou vítáni. Samozřejmě můžete zakázat používání vlajek, ale ze srdce jim je je nevyjmete a to eh, by si brští byrokraté měli uvědomit, pokud chtějí eh, Unii eh, na své straně do budoucnosti. Poslední řečník je pan Montis. Děkuji. Člověk musí přijít, aby mohl odejít. Protože jsem já i kolegové jsem přišli ta dohoda vystoupení eh, určitě zavání, ale já jsem eh, si zacpal nos a hlasoval jsem pro, protože eh, Nigel Farage získal osobní závazek Borise Johnsona, že nebude žádné prodloužení vyjednávání po 31. za 31. prosinec, protože Británie opustí ten protikonkurenční svazek. Británie získala velkou páku. Můžeme odejít od špatné dohody dohody, můžeme chránit svůj rybolov, eh, svoji obranu, eh, můžeme si dělat své eh, vlastní zákony a pohánět své vlastní politiky k odpovědnosti. Mm, nyní naše města budou vzkvétat a to více než na počátku. Děkuji a prosím vás pro to. Pro. Děkuji a teď se dostaneme k rozpravě pan Pospíšil na minutu o kalendáři 2020 předsedající já jsem podpořil tento rozvrh ale přihlásil jsem se do možnosti vysvětlit svůj postup a postoj k danému problému. Eh, stále si myslím že při schvalování tohoto kalendáře nebyl brán zřetel na práci poslanců ep v národních státech. podle mého názoru a proto tu poznámku tady činím takto na záznam je práce poslance ep jako politika jak v bruselu ve štrasburku tak i v národní zemi mimořádně důležitá a já pouze konstatuji byť jsem podpořil ten kalendář že pokud eh, vnímám že nedostatek takzvaných zelených týdnů tak to není proto že by chtěl aby poslanci měli v uvozovkách více volného času ale aby mohli více politicky pracovat ve svém národním státu. v některých státech evropské unie zvláště třeba u nás v české republice debatujeme o odtržení evropské unie jejích myšlenek eh, normálnímu obyvatelstvu a pokud poslanci nepracují ve svých národních státech nemohou vysvětlovat myšlenky evropské integrace tak to samozřejmě má i tento negativní dopad a nepřispívá posílá to vnímání evropské integrace. děkuji. Děkuji. Uh, next point, parliament. Děkuji a, a nyní... Uh... opět pana Pospíšila, jedna minuta, prosím. Paní předsedající, i pro tento další rok eh, platí to, co jsem říkal, proto také opakuji, myslím si že bychom do budoucna měli více posílit práci europoslanců ve svých národních státech a že větší množství zraných týdnů a více času na práci doma není o tom že by poslanci ep měli méně pracovat ale politická práce v národních státech je podle mého názoru mimořádně důležitá a jak už jsem řekl pokud nechceme aby byly posilovány v národních státech antievropské tendence tak je nutné aby ti co věří v myšlenky evropské unie to vysvětlovali i svým voličům dětem na základních středních školách a ve chvíli kdy pro to není dostatek času tak samozřejmě to nasazení není tak veliké. takže prosím zvažme do budoucna tuto myšlenku že více zelených týdnů neznamená více volného času ale více prostoru pro práci pro politickou práci v národních státech. Děkuji. Děkujeme. A nyní to bude záležitost společných nabíječek. První je paní Šojdrová, prosím. nakonec rozhodla eh, podpořit toto usnesení souhlasím s výzvou aby komise začala konat a to v relativně krátké době aby doplnila směrnici o rádiových zařízeních. komise by měla také pravidelně zhodnocovat inovace a podporovat rozvoj nových technologií. v roce two thousand and sixteen každý evropan vyprodukoval sixteen kilogramů odpadu elektroodpadu zdůrazňuji to je o ten kilo víc než je světový průměr. pokud chceme naplňovat námi přijatý green deal univerzální nabíječka je jen jedním krokem který může přispět ke zlepšení životního prostředí šetření eh, se zdroji. musíme si uvědomit že se nejedná pouze o nabíječky telefonů ale i o tabletů o nabíječky tabletů či čteček. proto jsem tento návrh podpořila. Děkuji. Děkuji a nyní pan Patton. Děkuji, paní předsedající. Já jsem hlasoval pro eh, to eh, doporučení eh, ke standardizaci kabelů nabíječek, která země nemá, která domácnost nemá krabici plnou starých kabelů. Mám čtyři děti a mají mm, prostě spoustu elektronického zařízení. Máme plné krabice kabelů, nabíječek, drátů. Eh, existují eh, systémy na jejich recyklaci, ale my se bojíme, že bychom je ještě jenom možná mohli použít ty nabíječky, takže nevyhazujeme jako jiné domácnosti. Pokaždé, když koupíme nějaké nové zařízení, tak dostáváme zase jinou nabíječku, jiný kabel. Je to zbytečné, směšné a je třeba to změnit. Děkuji, paní Višněvská, na minutu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Dámy a pánové, eh, samozřejmě jsem podpořila toto usnesení eh, k eh, společnému eh, nabíječce k přenosu mobilnímu zařízení, protože myslím, že stávající situace je naprosto racionální. Hromadíme v domácnostech a kancelářích spoustu nabíječek, které už se nehodí do žádného zařízení. Spotřebitelé často se dostávají do situace, kdy když si kupují nové zařízení od nových dodavatelů, mají, no, dostávají i novou nabíječku a musí zase si kupovat další a další nabíječku, když eh, si kolikrát koupí i od stejného eh, výrobce koupí eh, stejný telefon. ten uh, výrobce, ten týž producent téhož telefonu u dalšího modelu změní nabíječku. Jestli chceme opravdu působit směrem k oběhovému hospodářství, tak tohle je určitě rozhodně dobrý krok. Děkuji. Děkuji, pan Kelleher na minutu. Děkuji. Já jsem hlasoval pro toto usnesení, protože z hlediska škod na životním prostředí množství kabelů a nabíječek opravdu eh, je skandální, jak se tedy hromadí v domácnostech a mě určitě máme eh, kapacitu z hlediska inovací, z hlediska technologií zajistit, že eh, vyvineme nabíječku a kabel, které budou univerzální a to je právě předmětem tohoto usnesení. Je nepochybné, že v domácnostech jsou šuplíky eh, plné kabelů starých nabíječek. A jak už řekli předřečníci, Eh, do, pořád si to schováváme, co kdyby se to hodilo, ale to se nikdy nestane, jenom se to tam hromadí, padá na to prach a jsou to stovky kilometrů kabelů a nabíječek v domácnostech po celé Evropě. Takže naléhavě vyzývám komise, aby v tomto byla proaktivní, aby spolu se zástupci průmyslu se snažila, aby tato usnesení eh, bylo realizováno a abychom měli univerzální nabíječku, přinejmenším pro domácí využití. Děkuji. Nyní paní Ganča, nevidím je zde. Pan López Isturis White. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedající konečně se nám snad daří upozornit komisi, aby s tím něco udělala. To je jedna z drobností, která nám pomáhají v digitální revoluci, aby se EU přiblížila lidem, tak jako jsme to udělali s roamingem a mělo by to platit i pro tuto otázku. Jak už říkali kolegové, nesmíme akumulovat kilometry a kilometry kabelů doma, které pak nikdo nepoužije myslím si, že občané by toto velice dobře přijali, protože všichni trpíme tímž problémem. Je to problém pro životní prostředí, ale i pro nás samotné. Máme doma spoustu nabíječek, které vůbec nepoužijeme. Já jsem pro volný trh, ale toto prostě nemá smysl. A je třeba, aby komise bezprostředně zareagovala na tuto výzvu Evropského parlamentu a abychom skutečně začali přistupovat rozumně k nabíječkám a obdobným, obdobnému náčiní. Děkuji. Nyní paní Peletie na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Já jsem hlasovala pro tento text, abychom vyslali silný signál komisi. Už deset let komise diskutuje, přešlapuje na místě, musí jednat, nemůže se spokojit jenom s dobrou vůlí eh, a průmyslu. Nemůžeme na to čekat, ale v tomto textu něco chybí. Chybí tam bohužel eh, zmínka o digitální lobby, která tlačila na komisi a která vyvolala netečnost komise. Univerzální nabíječka je ekologické a sociální opatření a je to to nejjednodušší, jak můžeme omezit eh, elektronické odpady. Pokud nebudeme jednat eh, se zavedením univerzální nabíječky, jak tedy budeme řešit ekologickou krizi na, na, eh, na planetě. Je třeba opravdu, aby komise jednala okamžitě a navrhla závazná opatření. Děkuji. Merci.

Ráda bych vám připomněla to, že my už před um, deseti lety za EPP jsme bojovali za univerzální nabíječku pro mobily. Jednotný trh byl vždycky základem EU, základem evropské integrace a motorem ekonomického růstu asi 50 milionů tun elektronického odpadu se tvoří každoročně na světě a Evropská unie je druhým producentem v tomto ohledu 12,5 tun. No a my chceme s novým zeleným dílem snížit environmentální zátěž různými iniciativami a toto je jedna z nich. Musíme vzít potaz nové technologie, bezdrátové nabíječky, různá nová řešení a s každým nákupem nového zařízení si teda konzument musí kupovat novou nabíječku, což navyšuje náklady. Proto univerzální nabíječka je i řešením nejenom pro životní prostředí, ale i pro zredukování nákladů pro naše spotřebitele. A zároveň chrání práva našich občanů pokud zavedeme univerzální nabíječku, budeme chránit naše spotřebitele a zároveň životní prostředí a samozřejmě zvýšíme i povědomí o důležitosti ochrany prostředí. Děkujeme. Pan Boles má slovo, děkuji. Více než 50 milionů tun generujeme každoročně v rámci elektronického odpadu 6 kg na osobu. Pokud jde o EU, tak skutečně v roce 2016 to bylo více než 12 milionů tun, což je více než asi tak 16 kilogramů na osobu, což je asi třikrát průměr, různé nabíječky, mobilní telefony, jiná elektronická zařízení, to prostě je šílenost a zároveň to přispívá k našemu objemu odpadu. To v této oblasti ovšem nevyřešila situaci a naše obyvatele musí kupovat k novým zařízením pořád nové nabičky. To je šílená situace. Přece čelíme klimatické nouzi. Víme, že je zde i Apple, který aktivně právě bojuje proti univerzální nabíječce a komise dávala příliš dlouho prioritu zájmům Apple nad zájmy obyčejných občanů a spotřebitelů. A pro jednou, když konečně udělala komise něco správného a Apple musel zaplatit irské vládě 13 dalších milionů, tak najednou naše vláda se nechce ty peníze eh, vzít, ažkoliv je velice potřebuje. Děkujeme a pan Kelly má slovo na jednu minutu. I fully support this initiative, which the EPP group has been calling for throughout my time as an MEP. It is simply common sense that we would have a common charger for all electronic devices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 No, no, Já jsem nehlasovala pro usnesení o možnosti eh, udělat normu na eh, univerzální nabíječky pro mobilní rádiová zařízení, jako jsou třeba naše chytré telefony, protože jsem přesvědčena, že je třeba ponechat spotřebitelům svobodnou volbu. Dovolte, abych zdvořile také se zamyslela nad tou metodikou. Evropská unie, pokud chce sehrávat vůdčí úlohu na geopolitické šachovnici, tak by si měla uvědomit, že úlohou EU není vměšovat se do svobodné iniciativy těch, kteří skutečně vytvářejí bohatství. A teď hovořím o podnicích. Je má, má odstraňovat eh, překážky v oběhu eh, zboží, služeb a myšlenek v Evropě. Eh, neměli bychom ustupovat ekologického populismu, měli bychom se spíše vydat cestou, která povede k záchraně životního prostředí prostřednictvím politik, které se opírají o vědecké metody. Děkuji. Thank you. We move to the next point, gender pay gap. Eh, první řečník, paní Šojdrová, jedna minuta, prosím

nakonec se při hlasování zdržela protože nesouhlasím s tím aby evropská unie z pozice evropské úrovně jsme příliš zavazovali jak soukromý sektor tak národní státy aby zásadním způsobem měnily svoji legislativu zejména omezování flexibility pracovních úvazků. děkuji. Děkuji. speaker, for one minute, please. Paní Lici na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. V žebříčku evropských hodnot rovnost mezi ženami a muži je na druhém místě hned za ochranou lidských práv. Ale my musíme ještě eh, dosáhnout změny vnímání, které často přetrvává, a sice, že eh, není důležitá péče o děti a o staré, které, kterou právě často vykonávají ženy. To by byla kulturní revoluce, která by ženám umožnila více se zapojit do ekonomiky a to by podpořilo i hospodářský růst. Já jsem nehlasovala pro dotyčné usnesení, změní, protože i když eh, souhlasím s tím duchem, ale navrhují se tam konkrétní intervence komise v otázce mest a v dalších oblastech, které jsou v kompetenci členských států, pokud jde třeba o malé a střední podniky. To břímě při odstraňování rozdílu odměňování by nemělo ležet jenom na podnicích, ale především by to mělo být podpořeno celkovou změnou mentality. Nemělo by se hovořit pouze o rozdílu v odměňování, ale především o rovnosti zacházení a o politikách, které podpoří větší zapojení žen do pracovního procesu. Děkuji. Thank you very much, Mr. Patton. Děkuji, pan Patton, na jednu minutu. Já jsem podpořil usnesení pro eh, Eh, odstranění rozdílu v odměňování žen a mužů. Je třeba zacházet férově s ženami a Spojené království v tomto je napřed oproti eh, EU. Ale proč Spojené království není schopno uznat, že stejná rovnost by se měla týkat i rasových a etnických menšin? Já jsem často tady o tom hovořil, o institucionálním rasismu EU. Navzdory tomu, že 10% evropských občanů jsou z rasových a etnických menšin, tak nikdy jsme neměli černého komisaře nebo eh, vysoce postaveného eh, úředníka. Uh, já jsem eh, eh, na stovkách výborů a plenárkách nezaznamenal, že eh, by nějakému panelu předsedala osoba černé pleti. Tato institucionální rasová diskriminace je stejně nepřijatelná jako diskriminace kvůli pohlaví. A přestože EU neustále tvrdí, že chrání občanská práva, parlament, rada a komise nikdy nebudou jednotní v rozmanitosti, dokud si nezametou před vlastním Prahem. Děkuji. Nyní paní Višněvská na jednu minutu. Bardzo paní... Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, dámy a pánové, eh, já jsem autorkou toho usnesení EKR e k rozdílům mezi, v obměňování mezi muži a ženami. Tohoto rozdílu jsme si nevšimli jenom v Evropského parlamentu. V průměru je ten rozdíl o 16% stále a Polsko, kterou, které mám tu čest zde reprezentovat, má ten rozdíl jeden z nejnižších. To usnesení upozorňovalo, že bychom měli být pro tu eh, pro ten princip eh, rovné odměny za rovnou práci eh, a také závazek péče o děti a, mm, o starší rodinné členy je častěji na mm, ženách. Proto častěji ženy pracují na částečný úvazek, protože se snaží to sladit s rodinnými povinnostmi. Ale bohužel vy jste, dámy a pánové, byli pro usnesení mé a byli jste proti pro usnesení usnesení, eh, eh, které jde proti eh, principům proporcionality a subsidiarity a také jde proti v zásadě podpory podnikání. Děkuji, pan Miller na minutu. Mimo mikrofon. Já vám děkuji. Eh, podpořil jsem usnesení, protože Unie musí eh, přijímat kroky eh, které jsou v souladu rovné odměny pro, stejné, pro různá pohlaví. Eh, statistiky ukazují, že ženy vydělávají v průměru o 16 méně. Znamená to, eh, eh, že víceméně dva měsíce pracují oproti mužům bez odměny. Příčiny jsou takový, takové, že častěji pracují na částečný úvazek, často také musí pečovat o děti. V důsledku princip rovnosti mužů a ženy je jeden z základních hodnot, ale je zde omezena implementace limitovány jenom eh, omezeně. Musíme eh, se snažit dosáhnout eh, konkrétních výsledků, musíme být proti profesní segregaci a sektorové segregaci, podporu rodinných práv a také musíme být pro další opatření, které budou snižovat ty odměny v roz, rozdíly v odměňování. Děkuji, paní Vort, na minutu. Thank you. Next week. Děkuji. Příští týden po 47 letech sociálně progresivní síly v Evropském parlamentu zde již nebude žádný britský hlas, aby bojoval za tolik problémů, kterým čelí mnoho žen v současnosti, například právě rozdíl v odměňování. Ráda bych poděkovala všem lejbristickým poslancům, především mým sestrám, které podobně jako já vždycky bojovaly za genderovou rovnost, inspirovaly mě a budou inspirovat další generace. Určitě nejsem poslední lejbristická žena, která vystoupila v tomto parlamentu a proto bych ráda Janey Buchan, Barbara Castle, Anne Cluid, Joyce Quinnové, Kristin Krůliové, Karltanové, Pauline Greenové, Kristin Odiové, Mel Reedové, Anity Polakové, Angeli Billing, Mortul, Veronika Hardstaff, Glenis Kinnek, Alan Morgan, Susan Waddington, Arlen McCarthy, Lindy McCavan, Nina Gill, Catherine Styler, Nanny Hannibal, Glennis Wilmot, Lucy Anderson, Annalise Dodds, Teresa Griffith, Judith Curtin Darling, Claire Moody, Alex Mayer a Jackie Jones všem poděkovala za odvedenou práci. Děkujeme a nyní pan Keleher, jedna minuta. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, protože si myslím, že je velice důležité, aby Evropský parlament neustále zúrazňoval a poukazoval na nerovnosti, které existují na pracovišti. Já mám dvě dcery a rád bych, aby Evropa byla místem, která, které respektuje rovná práva. abychom si vážili diverzity na pracovišti a zajistili stejný plat za stejnou práci. Musíme bojovat nejenom za to, abychom odstranili tyto rozdíly v odměňování, ale musíme se snažit úplně vymítit tento nešvar. Děkujeme, pan Huk, jedna minuta samozřejmě nemůžeme přistupovat k ženám a mužím jiným způsobem. A toto je právě jedno měřítko, kolik jim platíme ve velké EU Eh, je to 16%, trošku více než ve Velké Británii. Někteří tvrdí, že to jsou různé práce, které, kterou odvádí muž a žena. Ovšem ti, kteří to kontrolují, nejenom ve veřejném sektoru nebo velkých organizacích, neustále preferovali lepším, eh, lépe od, odměňovat muže než ženy. Proč tomu tak je? Proč například při náboru mm, je více mužů v některých oblastech než žen? Částečně, protože muži dominují korporátním eh, vedoucím postavením a zároveň například i v odborech je vidíme. A já jakožto europoslanec jsem byl často inspirován budoucnosti moje dcerky, mé dcerky. A proto v tomto posledním vystoupení parlamentu volám po rovnosti mezi muži a ženami. Děkuji. Děkujeme a dalším je pan senior López Isturiz White. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem samozřejmě hlasoval pro toto usnesení. Nechci, aby eh, tady došlo k politickému zneužívání této otázky, jako to dělá levice, která používá feminismus v té prehistorické podobě. Ale já se spíš dívám do budoucnosti. Já mám dvě dcery a zajímá mě jejich budoucnost. A pochopitelně hlavně tady jsou nespravedlivé přístupy k odměňování. Já i u nás ve Španělsku to také slýchám mnoho těchto příkladů, přitom máme levicovou vládu a ta s tím nic nedělá, ale objevuje se to i v dalších evropských zemích a tisíce žen trpí eh, touto nespravedlností a my pochopitelně je musíme podpořit a španělská lidová strana i Evropská lidová strana toto budou podporovat. Děkuji. Děkuji. Pan Bompár na jednu minutu. Beaucoup. Děkuji vám, paní předsedající. Vážení kolegové, toto usnesení je nezbytné, protože eh, poukazuje na ekonomickou strukturální nerovnost mezi muži a ženami. V EU je 40% rozdíl ve mzdách, pokud započítáme zaměstnanost a celkový podíl na trhu práce. Tato nerovnost existuje i u důchodů kdy eh, důchody žen jsou o 37% nižší než u mužů. Přitom právě v tomto okamžiku eh, probíhá v Evropě ofenzíva proti našim důchodovým systémům na poput eh, Evropské komise. Ve Francii se proti tomu staví většina lidí, ale i přesto prezident Macron chce prosadit svou reformu a ženy budou prvními oběťmi. Ve Švédsku jejich důchody klesly o 90% od zavedení tohoto systému systému. A já tedy chci podpořit francouzský národ, který bojuje už dva měsíce a naše delegace bude všude, kde je to možné za ně bojovat, tak aby tento špatný projekt byl stažen. Děkuji. Merci, Madame Schei. Děkuji, paní Šajby, na jednu minutu. Merci, merci, Madame la Présidente. Euh, Děkuji vám, paní předsedající. Euh, chválili jsme text o, o rozdílech v odměňování žen a mužů a říká se v něm, že ten rozdíl činí 37 a v tom textu je ještě jedna zajímavá věc. Vyzývá členské státy k eh, eh, snížení těchto rozdílů, tak aby eh, ženy měly minimální důstojný důchod ve Francii. Náš prezident Macron ale přitom dělá přesný opak s tou svou reformou důchodového systému. V jeho návrhu by na tom tratili především ženy, protože ženy přerušují svou profesní kariéru kvůli tomu, že mají děti a eh, často mají eh, nucené částečné úvazky a v důsledku toho ženy nebudou mít dostatek bodů na to, aby měly důstojný důchod. A z tohoto sálu bych tedy chtěla vyslovit výzvu na adresu prezidenta Macrona. Pane Macrone, Máte před sebou dvě možnosti. Buď budete nadále eh, tím pilným žáčkem Evropské komise, která chce změnit náš systém důchodů založený na přerozdělování, anebo budete naslouchat eh, jediné demokraticky volené instituci, eh, a to je tedy druhá možnost, a opustíte tento návrh důchodu. Kolegové, prosím, máme spoždění, prosím, dodržujte řečnickou dobu. Nyní tedy pan Rajl. Paní předsedkyně, milé kolegové, kolegyně, kolegové, o čem se dnes bavíme? Hovoříme o principu eh, stejné peníze za stejnou eh, práci bez ohledu na eh, pohlaví. Pro mě je to naprosto normální věc, ale bohužel to tak vždycky nebylo a naštěstí jsme toho dosáhli v minulosti hodně. 20. století bylo stoletím emancipace, naštěstí. A teď jsme v 21. století a ve skutečnosti musíme konstatovat, že ženy vydělávají v EU o 16% méně než muži. pro mě je to skandál, ovšem klaďme si otázku, proč Čím to je? Eh, v první eh, linii je to proto, eh, že, děti, že ženy mají děti a proto pracují více na čáteční úvazky, mají horší šance na vzdělávání a mm, kvalifikaci. A o to jde. Potřebujeme rozumnou rodinnou politiku. Ženy, které eh, mají děti, musíme podpořit. To musí být do budoucna a, a, a středobod naší politiky. A, a tento platový rozdíl v katolických zemích, nebo jako například v Polsku, eh, je nižší než v zemích, kde vládne levice. Thank you. Colleagues, normally we should stop now. Kolegové, eh, teď bychom normálně měli skončili. Já umožním pokračování, ale prosím, Mm, dodržujte eh, řečnickou dobu. Eh, děkuji, eh, paní předsedkyně. Je naprostá hamba, že v roce 2020 ženy dostávají 16% méně za hodinu než muži a to mm, se můžeme také podívat na nerovnou zaměstnanost mezi muži a ženami. Samozřejmě je nesnesitelné, že ženy musí nést náklady na mateřství neplacené, neplacenou péči Mm, mm, a nakonec e, potom budou mít o 37% nižší penzi. Takže e, v tomto usnesení je to hodně dobrého, ale já jsem se zdržela, protože e, příliš tady řešíme symptomy a ne činy Deregulace práce, která lidi tlačí do nejistých poměrů a ne poměrně se to dotýká žen. Pokud tohle tak bude, tak tady budou ty rozdíly. Je jasné říci, že ženy jsou otroci, otroci a musíme si tohleto pospojovat, protože eh, jinak eh, nenajdeme řešení. Pan Volis. Děkuji mnohokrát. Statistiky o odměnách, rozdílech v odměňování eh, jsou dobré a určitě je to ostudné, Dlouhodobé eh, důsledky neoliberální politiky EU eh, eh, dále zvyšují diskriminaci nebo rozdíl mezi ženami a muži a je také důležité vyzvat komisi, aby neprosazovala žádné politické doporučení, které se snaží posílit deregulaci práce, nejisté pracovní vztahy, deregulaci pracovní doby, privatizaci veřejných služeb a sociální, systému sociálního zabezpečení. Všechno tohle, co podkopává a také Eh, unie. Podívejte se, jak pomalu eh, v Irsku eh, jsme uznali reprodukční práva žen. Trvalo to prostě dlouho, ale základní problémy platových rozdílů mezi muži a ženami jsou dány širším kontextem deregulace pracovního trhu. Změny se musí provádět. Děkuji, paní Vecenou nevidím, takže pan Fitzgerald. Evropská unie eh, vždycky eh, byla vlajkonošem eh, rovnosti a v tomto usnesení to také taky a já chci poděkovat kolegům, kteří to podpořili. Je to skvělé usnesení a došlo ke spolupráci mezi stranami EPP, to také podporuje nedošlo k dostatečně krokům k omezení těch platových rozdílů které jsou eh, teď, které eh, jsou 16% a penzijních rozdílů, které, které jsou 36%. Obecně eh, vlády a média musí se probudit, protože přijde směrnice, která vám uloží povinnost udělat větší transparentnost platovou, udělat více auditů, dát pracujícím více práv ohledně platů. Potřebujeme tohle zcela a tohle usnesení vydává jasný signál od našeho parlamentu, že myslíme toto vážně, protože ono se e, to dokonce někde prohlubuje e, o to, o to doporučení v roce 2014, ty rozdíly. Děkuji. Pan Kolena. Děkuji, paní předsedající. My jako delegace evropských Pirátů jsme byli pro toto usnesení, protože rozdíly v odměňování mezi pohlavími eh, je závažná otázka, kterou je třeba řešit. Ale hlasovali jsme proti eh, konkrétním textům eh, v odstavci 13, který se týkal závazných kvót pro jednotlivá pohlaví, což si myslíme, že není vhodný nástroj k vyřešení těch rozdílů. Myslíme si, že dovednosti, poznatky, to jsou klíčové aspekty kvalifikace ne a to, že člověk patří k určité kategorii. Dlouhodobé řešení je třeba k zajištění rovnosti, ne kvóty. Místo toho potřebujeme Eh, prohloubit eh, transparentnost eh, odměňování, vytvořit vhodné pracovní prostředí, zvýšit dostupnost péče o děti a mm, umožnit ženám flexibilně se účastnit trhu práce. Já jsem říkal, že budeme i nadále mm, se vystupovat proti kvótám pro ženy. Děkuji. Nevidím pana Polčáka, takže teď hovoří paní Jones. Thank you very much. Um, I want to... Děkuji, děkuji za slovo. Já bych ráda řekla, že jsem nesmírně ráda, že to poslední hlasování, kterého jsem se mohla zúčastnit v Evropském parlamentu, bylo pro toto usnesení. Já samozřejmě jsem bojovala 20 let za práva žen. Odstranění rozdílu v odměňování i penzích, to je něco, co mi leží na cestě. Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale lejbristé mají dlouhou tradici právě boji za solidaritu pra, pracujících zde mm, nebo i u nás ve Belsu. Budeme v tom pokračovat a doufám, že vláda Johnsona nám naše práva nebude upírat ženy a děti jsou ty nejzranitelnější. No a pokud jde jednak o finanční záležitosti, ale i o násilí, proto musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom proti těmto nešvarům bojovali. Ráda bych poděkovala na závěr všem těm, kteří nás podporovali. My budeme pro Wales pracovat i v následujícím období a děkuji, že budete dále pokračovat v boji za důstojnost, solidaritu a rovnost. Děkujeme a nyní má slovo pan Howard, jedna minuta. Paní předsedkyně, milí kolegové, kolegyně. Myslím si, že je správné, že my, lejbristé, hovoříme jako poslední v k tomuto tématu. Ano, spravedlnost, odměňování, to my považujeme za něco, co je opravdu jasné. Přece stejná práce znamená stejný plat, stejnou odměnu. Ne všichni s tím souhlasí a toto je velice důležitá lekce. Proč toto je poslední hlasování? Protože když dojde k pokroku společnosti a bereme to jako bernou minci, tak v podstatě dochází potom k možné krizi. Právě proto eh, rozdíly v odměňování byly nejvíce akutní, když dochází k těm nejméně, nebo když je to období nejnižších eh, eh, platů. A nyní ve francouzštině. Rád bych řekl, že tento parlament se vždycky by se měl snažit eh, o rovnost i postavení například našich řidičů, těch, kteří pracují v kantýně, těch, kteří nám pomáhají v každodenní práci, visierům. Rád bych jim poděkoval a přeji jim hodně štěstí, hodně odvahy a nashledanou. Děkujeme a úplně posledním je paní Fox. Já jsem se zdržela hlasování, ne protože bych s tímto nesouhlasila, ale že ty mm, rozdíly jsou mnohem větší než ty, o kterých hovoříme, například i zde v parlamentu. Dobře placení eurokrati, ale za mm, zákulisí jsou to všichni ti naši mm, spolupracovníci, uklízeči, úžasní tlumočníci, řidiči, tlumočníci, kteří byli opravdu nesektoriálčtí, pokud jde o nás brexitovou stranu. Ráda bych poděkovala všem za jejich přístup a pokud jde o pracující v celé Evropě, ty se stávají chudšími, protože zde máme různé škrty ze strany MMF i EU, platí kolaterální ceny za rozhodnutí, která padají v Bruselu a kterým dominují velké zájmy velkých korporací. A kdokoliv proti tomu bojuje, žluté vesty nebo ti, kteří hlasovali pro Brexit, jsou označeni za populisty nebo ignoranty nebo extrémní pravici. V tomto posledním projevu, posledním projevu celého parlamentu dneska nedemonizujte evropské občany. Solidarita s evropskými pracujícími je důležitá, i když když bojují proti našim eh, zájmům a já doufám, že budou bojovat úspěšně. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, tím končíme rozprávu, říká paní předsedající. Zápis budeme mít k dispozici ze včerejška i z dneška na začátku dalšího plenárního zasedání Evropského parlamentu. Pokud nemáte žádné výhrady, tak všechno předložím jednotlivým orgánům a úřadům, tak jak je to, eh, jak je to jmenováno v těchto dokumentech. Končím naše dnešní zasedání a děkuji tlumočníkům, že s námi zůstali tak dlouho. Děkuji vám a přeji hezký den.